Milí kolegové, navrhuji, abychom začali okamžitě. Eh, máme před sebou velice nabitý dopolední program, kdy nás eh, čeká výměna názorů na významná témata, a to především mandát <clears throat> ke třístranným rozhovorům, tedy eh, trialogu o návrhu rozpočtu na rok 2012. A <clears throat> pak nás čeká hlasování a a budeme hlasovat v 11 hodin a od 11.30 společné pracovní jednání eh, s, s výborem Kokobu pro rozpočtovou kontrolu, kdy budeme hovořit o eh, společné zprávě Inge Gressle za, rozpočet, za rozpočtový výbor a pan Rivellini za Kokobu připravili společně Eh, zprávu na velice zajímavé a vzrušující téma, které se týká tedy financí. A takže potom zde máme bod 11, eh, systém evropských škol. Eh, zde máme zpravodaje pana Damiena Abada, tímto bodem začneme. Já děkuji, že je tady a včas a hned mu dám slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve chci připomenout kontext a e, e, tu strukturu evropských škol, škol a říci, jak to vidíme krátkodobě a střednědobě. Víte, že tato zpráva respektive stanovisko Evropského parlamentu vzbudilo vzrušující e, Eh, diskuze a i jsme eh, byli kontaktováni různými odbory eh, pracovníků ve školách a združeními rodičů dětí, které do nich chodí, takže je to téma zajímavé. A připomínám, možná je to evidentní, ale Evropská unie ze 60% hradí rozpočty těchto škol a 22% je z příspěvku členských států a 18% Procent potom jsou rodiče. Takže víte, že právo eh, mm, přístupu k těmto školám figuruje ve statu evropských úředníků, takže to je závazek Evropské unie. Nelze se od toho nějak odchýlit a eliminovat tento závazek, eh, který se týká především tedy spolufinancování. Eh, s tím, že došlo k nárůstu o 5 tisíc žáků, tak to jsou náklady navíc i pro Evropskou unii a tedy evropské školy sami tedy se velice snažili zvýšit svůj rozpočet a snažili se tedy i e, snižovat náklady a stabilizovat <clears throat> své rozpočty. Vím, že Evropská komise navrhla navýšení e, rozpočtu těchto škol, ale je to nižší, než co se plánuje, plánovalo v finančním plánování, kdy šlo o 10 milionů, ale je třeba se na to podívat eh, ve stávajícím kontextu a chovat se realisticky, protože průměr hm, správních výdajů, eh, eh, průměr nárůstu správních výdajů je 1,3% a komise navrhuje 1,7% pro evropské školy, takže tedy ten nárůst nebo to navýšení těchto nákladů je nižší Eh, než eh, to, co se plánovalo, ale je to vyšší, než je normálně průměr správních eh, výdajů. A takže <clears throat> také i bychom měli kromě krátkodobého pohledu se podívat strategicky dlouhodobě na roli a směr těchto evropských škol, kam by se měly ubírat. Zde mám jeden takový požadavek a dvě přání. Za prvé bych rád, aby komise zajistila větší transparentnost, pokud jde o ty finanční příspěvky do škol, protože víte, platy evropských úředníků jsou eh, eh, eh, předmětem různých tedy daní a poplatků, které se z toho strhávají a které potom se použijí na financování těchto škol. A já tedy bych rád, abychom věděli, kolik z toho se použije právě na financování evropských škol. Pokud jde o moje přání, je třeba, aby ta reforma, která byla přijata v roce 2009, aby skutečně byla aplikována a především, abychom zajistili větší diverzitu škol. Je třeba využít mm, tento systém a uspokojit potřeby dětí z různých, eh, eh, z různých kulturních prostředí, z různých kontextů ale když budeme chtít po školách, aby dělali více s menšími prostředky, taky musíme dát větší finanční autonomii, aby sami optimálně mohli zpravovat eh, své rozpočty. To je zhruba kontext návrhu stanoviska. Pokud jde o harmonogram, eh, termín pro pozměňovací návrhy je 25. květen a eh, takže budeme hlasovat 15. června a já navrhuji, aby ten termín bylo 17 hodin. <clears throat> Protože ještě se musím spojit s panem Kavadou z výboru pro kulturu a je třeba, abychom to prodebatovali, než budeme hlasovat o zprávě. Jinak my s výborem pro kulturu jsme velice dobře spolupracovali. Très bien. Výborně, děkuji, pane zpravodaj. A Chce se někdo vyjádřit nebo má někdo nějaké otázky zde na zpravodaje? <clears throat> nebo chce někdo tedy se vyjádřit? Ještě bych připomněl, jak toto téma je významné. Osobně mě překvapilo, k čemu došlo, když Eh, rozpočtový výbor, který se sešel in kamera eh, na slyšení s komisařem Levandovským, když předkládal návrh rozpočtu 2012, tak mě překvapilo, eh, když jsem viděl, že tři čtvrtiny členů našeho výboru, kteří hovořili nebo kladli otázky komisaři Levandovskému, tak zmínili právě toto téma, a to je financování evropských škol. A chápu tedy, že je to téma, které pro řadu kolegů je velice správně považováno za významné. Za chvíli se budeme zabývat zprávou Francesky Balzány. To je ten mandát ke, tří, ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na příští rok a tam je jeden odstavec, který je právě této otázce také věnován. Ještě bych doplnil, že eh, tak jak i eh, řekl Damien Abad, zítra. zítra a v 17 hodin. Eh, demain. Zítra proběhne slyšení eh, ve výboru pro kulturu, kde je zpravodajem Jean-Marie Cavada a v Kobo News naleznete seznam 12 představitelů z různých zemí, kteří právě přijdou, aby e, se vyjádřili a reagovali na otázky tohoto e, hearingu, tohoto slyšení. A právě proto e, je třeba vzít do úvahy tuto výměnu názoru, která proběhne v sále A1G1, tedy na stejném patře tady mezi desátou a polednem, tak právě proto termín pro pozměňovací návrhy byl odsunut na 17 hodin. <clears throat> Sidonie požádalo slovo. I'd like to, uh... Já bych se chtěla omluvit i Damiena, i Damiena, že jsme se dostavili později na naše setkání. Přesto si beru slovo vzhledem k významnosti tématu a Damienovo stanovisko dobře odráží to, co by mohl rozpočtový výbor k té otázce říci. Nechci opakovat to též, ale evropské školy jsou důležitým tým tématem a budou představovat součást vyjednávání rozpočtu na rok 2012. Nevyhýbejme se tomuto eh, tématu. Je dobře, že máme zítra slyšení. Evropské školy jsou opravdu důležité ze dvou důvodů. Za prvé, Evropský parlament je zaměstnavatel a měl by proto plnit své závazky vůči svým zaměstnancům. A evropské školy samozřejmě nejsou problémem jenom parlamentu, ale my jako poslanci bychom měli mít na paměti, že evropské školy jsou součástí tohoto závazku. Co myslím tím slovem závazek? Zaměstnanci evropských institucí jsou lidé, kteří přijíždějí eh, do ciziny, odejdou z domova, přijedou sem na delší či kratší dobu a účelem evropských škol je nabídnout dětem zaměstnancům možnost si osvojit jazyk, kulturu a i se potom eventuálně vrátit zpět do své společnosti, když skončí pracovní nasazení jejich rodičů, anebo aby se, se mohli jednou vrátit jako dospělí. Proto jsou evropské školy tak důležité. To je jedna věc. A další věc. Mě vždycky trošku rozlobí ti poslanci, a bohužel k tomu eh, dochází, možná z nevědomosti, že Eh, některé poslance překvapuje eh, rostoucí eh, výše nákladů na ty evropské školy, ale to je přirozený dopad politiky náboru evropských institucí od roku 2004. Když pan Kinok zahájil svou reformu v letech 2002-2003, když byla implementována v roce 2004, tak šlo o to, nabírat především lidi z nových členských států a to za co možná nejlevnější peníze. A myslím, že už to není žádným tajemstvím. To znamená eh, nabírat eh, lidi na těch nejnižších úrovních a přirozeným eh, důsledkem toho, že tedy byli nabíráni lidé mladí. Lidé nabraní eh, v roce 2004 byli absolventi s několika málo lety pracovní zkušeností, stáli na začátku své pracovní kariéry, přišli sem do Bruselu se svými nově založenými rodinami a je celkem přirozené, že tito lidé mají děti. A zdá se, že to některé poslance překvapuje. Mimo to, takže, takže vlastně najmout si levné pracovníky to byla pouze iluze. Teď tady ale máme tyto pracovníky a myslím, že to, že mají děti, by nás mělo spíš těšit, protože máme problém s demografií, takže je to i určitý kompliment vůči institucím, že jako zaměstnavateli, že tedy zde jeho zaměstnance mají děti, že se cítí dostatečně jistě, aby děti mohly mít, ale ty děti také potřebují vzdělání. Takže v návaznosti na to se stanou žáky a studenty evropských škol. A když díky sekretariátu jsem získala údaje o evropských školách, tak vidím, že počet žáků, kteří nejsou dětmi zaměstnanců evropských institucí, klesá z roku na rok. Takže v současné době evropské školy mají pouze žáky, které jsou dětmi zaměstnanců evropských institucí. Suma sumárum není tady eh, jednoduchým úkolem poskytnout kvalitní vzdělání. To není nikdy jednoduché. A já připravím malý pozměňovací návrh, jestli ti to, Damiene, nebude vadit k tvé zprávě, protože v preambuli ke zprávě by bylo dobré se také zmínit, eh, co je zdrojem a příčinou tohoto problému, který se letos pokoušíme řešit. Donia? Výborně, děkuji Donie. Eh, já myslím, že Damien určitě vezme do úvahy vaše připomínky a určitě bude velice vstřícný vůči eh, pozměňovacím návrhům tvým i jiných kolegů. Dobře, pokud nejsou další poznámky, tak děkuji, děkuji zpravodaji a připomínám, slyšení zítra ve výboru pro kulturu dopoledne a deadline pro pozměňovací návrhy zítra v 17 hodin. A hlasovat budeme eh, o tomto stanovisku na schůzi 14. a 16. června. A eh, výbor pro kulturu eh, poté, co se seznámí s naším stanoviskem, tak bude hlasovat ve svém výboru v červenci. Navrhuji, abychom teď přešli k bodu 8 a 9 a abychom dali slovo Reimerovi Bergemu, který eh, představí své poslední návrhy k tématu, o kterém se hodně tady hovoří od minulého roku a <laughs> ke kterému je třeba přijmout nějakou definitivní pozici. Reimere. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mohu hovořit stručně. Na jednom z posledních zasedání už jsme projednávali další postup, otázku, zda existuje ještě možnost, aby se takzvaný Lisabonský balíček eh, projednával postupem souhlasu, který také ale za, zahrnuje diskuzi, abychom nezůstali při tom, že parlament bude moci říkat pouze ano nebo ne. Já se omlouvám, že plánování schůze bylo trochu komplikované i koordinace s výborem SURE a s maďarským předsednictvím to bylo trochu komplikované. Eh, určit si narychlo ještě téma schůzky. Brát bych tam měl i stínové zpravodaje jednotlivých frakcí. Bohužel to všechno bylo dosti tak na poslední eh, chvíli, ale Gesabal tam byl. Eh, šlo o to umožnit přímo jednat s předsedkyní rozpočtového výboru a rady a podívat se, zda tam vůbec je nějaký manévrovací prostor na straně rady a očividně tomu tak není. Mám pocit, že mnoho členů rady říká toto. Proč bychom měli upravovat víceletý finanční rámec a interinstitucionální dohodu, když už stejně právě zahajujeme další jednání o víceletém plánování a doprovodných opatřeních, takže ty dva roky s tím, co máme, docela dobře přežijeme. To teď není můj názor, ale e, vidím to tak, že to je důvod, proč rada takto argumentuje. Komise 3. března 2010 předložila své návrhy a já vám to ještě jednou připomenu. V září loňského roku byla, byla reakce rozhodnutím pléna. My jsme předtím ve vyjednávání listopadovém a prosincovém vypracovali návrhy, jak si představovali přizpůsobení těch dvou dohod. A na druhé straně potom začátkem ledna za maďarského předsednictví rada převzala to, co tak říkajíc připravilo belgické předsednictví, nicméně ani loni, ani letos nebyla žádná vážná jednání. Chci říci, že to není dané oběma předsednictvími rady, která se k problematice staví celkem otevřeně, ale spíše jde o to, že zde není manévrovací prostor, protože zkrátka většina zástupců v radě nemá vůli něco dělat. Takže situace je taková, že například v oblasti omezení flexibility u revizního prvku 0,03%, tam to hodnotí právní služby různě, právní služba rady a právní služba parlamentu se ve svých názorech rozcházejí. Můžeme říci, dobrá, tak necháme rozhodnout Evropský soudní dvůr, ale to se mi nelíbí, protože to bude eh, pouze dlouho trvat a nevyřeší to daný politický problém. Takže budeme tedy udržovat stávající interinstitucionální dohodu, než budeme mít novou, a nebo eh, je zde nová interpretace interinstitucionální dohody. To je ta rozhodující otázka, kdy půjde o revizi daného řádu. A to je dosti náročné teoretické cvičení. Také vám chci připomenout, a vidíte to v příloze pracovního dokumentu, že jsme požádali naši právní službu, aby sestavila takový přehled, co by z té stávající institucionál, interinstitucionální dohody už bylo přežité, protože některé články interinstitucionální dohody jsou v konfliktu s Lisabonskou smlouvou, takže to najdete v takovém přehledu na poslední stránce příleze. A obráceně to znamená, že nebude-li žádné řešení, tak e, jiné dohody zůstanou tak, jak jsou, dokud nebudeme mít dohodu novou. Samozřejmě je třeba poukázat také na to, že je to bohužel příklad toho, že nemáme dostatečné dohody nebo dostatečná interní pravidla hry mezi institucemi, jak tedy budeme chtít zacházet s Eh, novým postupem souhlasu, článek 312 odstavec 5. Eh, tam jde o to, že parlament nedostal spolu rozhodování o eh, víceletém finančním rámci, ale naplnit 312, paragraf 312 odstavec 5 skutečným životem a říci si, jak prakticky spolu budeme zacházet to momentálně není možné zrealizovat uspokojícím způsobem. Na základě právní tradice, kterou musíme dodržovat, je zde také to, že se musíme vyjádřit v určitém časovém harmonogramu a rámci. A vzhledem k tomu, že zde není dostatečná možnost vyjednávání, tak nakonec nám zůstane možnost říci jenom ano nebo ne, protože postup souhlasu znamená ano, říci ano nebo ne a je třeba předtím jednat, aby taková ta situace vůbec nenastala. Proto bych vám navrhoval toto. V této situaci, kdy očividně na straně předsednictví rady bylo signalizováno, že není možné mít zde další e, rámec pro vyjednávání nad tu contingency reserve, kterou nám předložili, tak navrhuji, abychom takto tuto kapitolu uzavřeli. S tím, že bychom předložili zprávu 14. 15. června, hlasování ve výboru pro rozpočet 27. června a v červenci bychom potom rozhodli na plénu o tomto postupu souhlasu. A já bych tedy doporučoval momentálně říci, že náš souhlas neudělíme. To potom znamená, že buď vyvoláme předložení nového návrhu ze strany rady, protože my jsme otevření rozhovorům, pokud k něčemu povedou a pokud to nebude mít daný účinek, tak půjdeme rovnou k dalšímu víceletému finančnímu výhledu a dalšímu jednání možná také na základě zkušeností posledních měsíců od SWIFTu až po situaci v rozpočtu vidíme, jak je důležité mít skutečně dobrou dohodu mezi parlamentem a radou o vzájemném postupu. Také se to e, týká zahraničních dohod, tak abychom nezažívali zas a znovu tuto situaci. Ale při vší dobré vůli, kterou projevujeme, tak zde nevidím jinou možnost, než doporučit říci na plénu ne. A pak prostě uvidíme, jak rada zareaguje. Děkuji. Merci, uh, merci Reimer. Děkuji, Raimere. Děkuji za prezentaci výsledků, eh, eh, ke kterým eh, si dospěl po velkých dlouhých konzultacích s koordinátory a i po té, co si včera jednal s předsedou nebo předsedkyní rozpočtového výboru rady. Takže mám tady hm, několik žádostí o slovo Aida jako první. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Za prvé chci říci, že pozice socialistů je zcela v souladu s tím, co řekl pan Böge Myslím si, že Evropský parlament a pracovní skupina našeho výboru se maximálně snažila se dohodnout s radou. My jsme jim dali všechny možnosti, mm, nabídli všechno možné, a, ale rada vůbec neměla vůli se dohodnout a proto si myslím, že není jiná možnost <clears throat> mm, a hm, teď musíme říci ne, takhle ne. Asi hm, hm, mě to ani nepřekvapuje, tato pozice rady, protože my jsme to tušili. Ale co mě překvapuje, je, že eh, teď oni jakoby eh, vysílali signál, že nechtějí již diskutovat o tom finančním rámci, že stejně jde pouze o technickou adaptaci údajně a Mhm, takže nechtějí vyjednávat o tomto finančním rámci již. A takže e, samozřejmě e, již e, jsme včera tady slyšeli různé důkazy o tom, že se neplní to, co bylo podepsáno. Ono to není ale žádná nějaká technická adaptace, tak jak to prezentuje rada pouze. To ne, to není eh, čistě technická věc, ale rada má jasný cíl, zatím jasný cíl. Včera jsme se sešli s maďarským předsednictvím a Řekli jsme, že to není pouze problém eh, uspůsobení adaptace finančního rámce. To je ani, to ani není problém s flexibilitou a podobně. To je další symptom těch problémů, které má Evropská unie. A to, že eh, Evropská <clears throat> rada mm, mm, eh, ne, se příliš neangažuje v tom evropském projektu, jak by měla. A já si myslím, že bychom měli jim si takto ne. A vlastně to, tuto kompetenci nám dává i nová Lisabonská smlouva. To je vše. Merci, Eide. Děkuji, pa, pan Hartung. Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké poznámky na adresu zpravodaje. Za prvé, to bych chtěl říct k bodu 4 odrážka 1. Tam píše, že zatím eh, rada se nepokusila vyjednávat s parlamentem, ale já mám opačnou informaci, že rada předložila eh, nařízení, ale parlament eh, nesouhlasil s tou takzvanou contingency margin. Takže to je úplně jiná interpretace. Já se chci zeptat zpravodaje, vzhledem k vyjednávání rozpočtu pro rok 2012 by mě zajímalo, co bude platit podle jeho názoru interinstitucionální dohoda anebo Lisabonská smlouva, protože právnicky v tom velký rozdíl. Je to rozdíl, co se týče jednomyslnosti v radě a nebo většinového hlasování, takže na to se chci pana zpravodaje zeptat. Děkuji. Merci, mon cher Děkuji, milý kolego zpravodaj vám určitě odpoví. A pokud jde o tu druhou otázku, to je diskuze mezi právní službou parlamentu a komisí a právní službou rady. A e, e, úplně mají odlišný názor všichni na tuto zásadní otázku. Na to určitě vám zareaguje pan zpravodaj Helka Triple. Já, ich möchte den... Děkuji. Já bych chtěla podpořit návrh e, pana Bögeho. Eda tady argumentovala a Reimer nám to také jasně ukázal, že politicky extrémně litujeme, že rada většinově není ochotná přistoupit na naše požadavky, i co se týče postupu spolupráce a včasného zapojení parlamentu a vážného vyjednávání s parlamentem. A také celková politická atmosféra v radě, co se týče dalšího víceletého finančního výhledu a spolupráce na evropské úrovni, to bohužel není v radě dostatečně vyvinuté. Reimer zde poukázal i na jiné náročné vyjednávání s radou, například SWIFT a další, to poukazuje na to, že je důležité, abychom prosazovali naše práva a proto navrhuji eh, podpořit eh, to, co navrhoval pan zpravodaj, to je hlasovat v plénu ne. Protože kdybychom nyní ustoupili v našem politickém kurzu, tak nás to neposune dále. To ale znamená takovou strategii, že skutečně budeme mít většinu. Protože jinak eh, nás to spíše omezí, tak je třeba zjistit ty většiny. Je důležité, abychom měli dostatečnou většinu, a potom jako parlament byli skutečně silní v náročném vyjednávání s radou. Děkuji. Merci, Elga. Děkuji. Ani Jensen. Yes, thank you, chair. Děkuji. Ukazuje se, že je těžké se dohodnout s někým, kdo nechce opustit eh, svůj post a nechce odejít tedy eh, z výsluní eh, já si myslím podobně jako Reimer, že eh, musíme odmítnout to, co je na stole, protože vlastně se nám eh, nedostalo žádných věcných podstatných debat, vyjednávání a já se domnívám, že Reimer upřímně vy, se pokusil využít eh, každou rozumnou alternativu, tak jak se tady praví. A ukazuje se, že bude opravdu těžké hovořit o flexibilitě v tom eh, příštím víceletém finančním rámci. A my tu flexibilitu přitom potřebujeme. Nejde jen o eh, nějaké technické eh, nebo drobné záležitosti, i když to možná tak na povrch zní. Je bohužel nemožné, aby Evropa byla akceschopná když se vyskytnou takové situace, jako když Rusko zavře plynové kucha kohoutky Bulharsku a my potom nejsme schopni říci, že Bulharsku aspoň krátkodobě zajistíme dodávky plynu, eh, zajistíme ty nezbytné investice. Prostě máme eh, ten program příliš rigidní, příliš dlouhodobý a my potřebujeme od Evropské eh, unie mnohem eh, zdatnější odpovědi a na to eh, ta flexibilita je nutná. Děkuji. An. Laszlo Surian za EPP. A rugalmasság nagyon jó dolog, azt hiszem. Flexibilita je skvělá a myslím, že stojí za to si povšimnout toho, co řekl pan Jensen. Já chci ale říct něco dost překvapivého. E, jménem EPP my podporujeme e, zpravodaje. That's it. To je všechno. You, you can, you can shut your... Můžete si vypnout mikrofon. Děkuji za e, toto velice významné prohlášení. Dobře. Mm, pane zpravodaji, vyslechl jste si kolegy myslím, že všichni eh, eh, zde eh, mají stejné pocity zklamání, politování, vyjádřili, po, že po dlouhých měsících vyjednávání formálních, neformálních přerušení, opětované navázání, takže mm, Ann Jensen použila romantický příklad. Do tanka jsou potřeba dva a e, samozřejmě ale s tím, že tu hudbu e, nebo, je, e, nebo ten orchestr, to je Evropská komise. A já myslím, že tady je velký konsensus, co se týče návrhu zpravodaje. Reimere, chcete slovo, chceš slovo ještě? Of course, uh, with this... Samozřejmě, když komise hraje takovouhle čtverilku, tak na tu se tango tančit nedá. To je úplná pravda. Já musím přiznat, že pro mě je to jakási premiéra muset jít s takovýmto výsledkem eh, na plenárku. Já si eh, vzpomínám, že když jsme hovořili, eh, vyjednávali o zprávě Barbary Dirkov a vyjednávali jsme o finančních výzvách spojených eh, s rozšířením o Rumunsko a Bulharsko a dospěli jsme k dohodě tři nebo čtyři minuty před hlasováním na plenárním zasedání. To bylo eh, opravdu tehdy velice napínavé, nakonec se nám to řešení najít podařilo. A teď eh, vlastně si myslím, že ta situace současná je symptomatická. Několik slov eh, k výše uvedeného. Eh, vyjednávání nebyla. Eh, byly rozhovory s belgickým předsednictvím na tom základě, že plén, na, tom vlastně základě, které jsme dostali od pléna minulé září, ale belgické předsednictví vlastně nebylo schopno s námi vstoupit do vyjednávání. vyměňovali jsme si názory, hovořili jsme o možnostech, ale skutečná nabídka eh, ohledně celého toho balíčku nepadla. Zároveň o celé té situaci jsme také přemýšleli a to také musím zdůraznit, že s ohledem na ten konflikt, co se týče meziinstitucionální dohody, která byla uzavřena s vědomím a za vzájemného schody Komise Rady a parlament, že místo peněz budou reformy. To byl výsledek politického kompromisu v roce 2006. A tyto reformy eh, se týkaly informací a kontrolních pravomocí parlamentu eh, a také se jednalo o revize. A potom vstoupila v platnost Lisabonská eh, dohoda, a e, rada se pokusila vlastně jí různým způsobem zneplatňovat. A na, to se odehrávalo na vysokých úrovních na radě, byly pokusy to potom trošku napravit tím, že vlastně by se převedla tahle e, rezerva na e, nepředvídané události, tak aby nebyla vždycky spojená jenom s těmi jednotlivými otázkami, pak šlo o články 21, 22. Ty ale vlastně eh, úplně ztratily platnost těmi následujícími kroky. A to, co nám bylo nabídnuto, je toto, to byla ta jediná nabídka, o, a rada o jiných tématech vlastně vůbec nehovořila, i když jsme nabídli naše představy tak, aby bylo možné využít, eh, využít články Lisabonské, Lisabonské smlouvy a dalších nástrojů. A proto vlastně nedošlo k žádným vážným eh, jednáním eh, o tom, celém tomto balíčku. A je jasné, že je potřeba zde vlastně rozhodnout, jak to bude vypadat s příštím víceletým finančním rámcem jak to bude vypadat eh, také s většinovým rozhodováním na jednoleté finanční plány. Minulých let, z minulých let máme zkušenost, že tam, kde rada hovo, eh, rozhodovala eh, s, za kvalifikované většiny, s jednou, s jednou výjimkou, vlastně to bylo většinou jednohlasně, i když to mělo být s kvalifikovanou většinou, a to se jednalo o Galila. A pak rada slíbila, že e, už k tomu nenechá dojít. A my e, a e, my k tomu v Němčině máme takové přísloví, že vrána v ráně, oči nevyklove. A proto jsme v této situaci a jak to tedy politicky vy, vyřešit. A proto někdy v takových situacích je to většinové rozhodování prostě obtížná úloha. Ale kdyby došlo k nějakému konfliktu, kde bychom se museli eh, bavit o různých tedy zájmech mezi různými konfliktními skupinami a pak bychom ještě museli vlastně být svědky přetahování právních služeb, která z nich má pravdu. A Možná eh, tím eh, vyšleme takový signál radě a také dáme zcela jasně najevo, že s námi teď rada musí jednat, že se s námi musí dohodnout, jak vlastně se bude dohodovat ten víceletý finanční rámec v budoucnosti a že také se rada od nás doslechne toho ne, když s námi nebude mluvit. Eh, Ovšem za tohoto předsednictví není jasné, jestli se podaří tedy dosáhnout eh, rozhodujícího pokroku, proto také od prosince vlastně o tom hovoříme a, eh, a také to od té doby chceme a vyzýváme k tomu radu. A proto za této situace jsem vděčen za tu většinu, eh, většinovou podporu, které se mi dostalo v tomto výboru, že a budeme muset eh, komisi vyzvat, aby se také trochu eh, statečněji k této otázce eh, postavila, aby třeba potom byla jasněji definována evropská integrace a aby se komise nezaměřovala jenom na legislativu a všechno ostatní nepřenechávala radě. Ale proto si myslím, že je naprosto nezbytné říci ne k té nabídce radě. Já Eh, já jsem smutný, že i přes ten pokrok dosažený díky eh, Lisabonské smlouvě, eh, že vlastně je tady snaha parlamentarismus v Evropě omezovat, oslabovat a to ale nemůže akceptovat žádný parlament a je tedy potřeba, aby Evropská rada sama se trošku z toho poučila, aby pochopila, že teď všechno bude fungovat jinak a že Evropská unie bude mít šanci pouze, když také bude vlastně eh, za eh, zákonů demokratické ústavnosti pracovat každodenně. Děkuji, Reimere. Konstatuji, že tady panuje velký konsensus ohledně návrhu zpravodaje a připomínám, že termín pro pozměňovací eh, návrhy je zítra v poledne a tak, jak řekl zpravodaj, budeme hlasovat eh, v rozpočtovém výboru 14. Eh, až 14. 16. června, tedy v tomto období. Ne, omlouvám se. Ano, a s tím, že eh, chceme odhlasovat tuto zprávu na plénu v červenci. S tím, že je možné, že třeba se eh, dohodneme před plenárkou, těsně před plenárkou, když máme precedens, třeba se bude opakovat. Takže to byly body 8, 9 a nyní navrhuji, abychom přešli, se vrátili tedy k bodu 4. To je zpráva Francesky Balcány, což je návrh mandátu ke, stři, ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu 2012. Takže Francesca nám řekne, jaký je stav. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Již jsme e, si vyměnili názory o návrhu mandátu, to bylo 5. května. A Komise nám eh, te, já tedy, pardon, jsem výboru představila návrh a zdůraznila jsem dva body především. Za prvé, že samozřejmě eh, je třeba obohatit tuto zprávu o náměty kolegů, to jsem slíbila, a do tohoto mandátu především bychom měli i uvést určité závěry. A to bylo možné právě díky příspěvku výboru, ostatních členů. A já e, jsem se snažila v tomto návrhu především e, poskytnout určitý klíč pro to, abychom e, mohli interpretovat návrh rozpočtu komise především ve světle nadcházejících finančních výhledů. Dnes Ehm, bych chtěla tedy ještě doplnit ehm, k té první výměně eh, pár úvah. Eh, takže, eh, jak jsem řekla, do zprávy dáme určité závěry, tedy určité ehm, aspekty, které dají politický náboj tomuto mandátu. A dnes bych chtěla se s vámi podělit o toto. Náš rozpočet je veliký. Je to rozpočet Eh, do kterého je těžké potom ve finále zavádět určité politické agendy, politické eh, různé nové aspekty. My eh, v tom prvním aktu, o kterém jsme hlasovali na plenárce, tak jsme stanovili určité priority a především je to strategie 2020, to je hlavní priorita rozpočtu, takže ten rozpočet musí být významným prvním krokem směrem této strategii a především jsme eh, se zaměřili na Eh, růst a pracovní příležitosti v rámci této strategie. Takže já bych ráda, aby se nám to podařilo i vtělit do mandátu pro trialog a abychom vlastně to použili jako takový klíč pro naši nadcházející práci v trialogu a abychom se snažili do rozpočtu dát konkrétní eh, položky dvě, tři, tedy které budou reflektovat tuto prioritu, tedy růst a pracovní příležitosti, tak abychom v tomto rozpočtu vyslali jasný signál, aby to bylo čitelné, viditelné, transparentní, jaké je naše úsilí, o co nám jde. A abychom i využili tu evropskou přidanou hodnotu. A takže, eh, aby z toho jasně vyplynulo, že chceme věnovat eh, eh, tyto položky specifické problematice a eh, není možné tedy využít toto období krize na, proto, abychom nějak rozmělňovali rozpočet. Takže my jsme řekli ano, Evropa 2020 to je zásadní v rozpočtu, pra, pracovní příležitosti a růst to je, na to je třeba se zaměřit a je třeba tedy eh, vytipovat dvě, tři položky v rozpočtu, na které se zaměříme a které budou reflektovat tuto naši hlavní prioritu. A já si myslím, že toto by měl být eh, první signál, který vyšleme eh, pro tento mandát. A také v této fázi je třeba abychom měli elastický, flexibilní mandát, aby nebyl rigidní, příliš svazující. To by mohlo mít negativní dopady na eh, vyjednávání. A proto bychom měli mm, si ujasnit, eh, o co nám jde, eh, co my tam chceme vtisknout jako tu naši specifickou stopu do tohoto rozpočtu a e, to nás potom bude vést e, v tom vyjednávání, ale s tím, že zároveň musíme být e, flexibilní pro to, abychom dovedli tato jednání ke zdárnému konci. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko a Gianni Lavia. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat kolegyni Balcány za vykonanou práci a za tento eh, dokument, eh, základní dokument, který nám eh, představila. Je to mandát pro třístrané rozhovory. A cílem je tedy ujasnit si, jaká je pozice parlamentu. Já si myslím, že náš signál má být takový, že i vzhledem k těm velkým rozdílům mezi národními rozpočty, tak tento evropský rozpočet je skutečným nástrojem, který pomůže Evropě eh, skoncovat s krizí a posílit se. Je jasné, že <clears throat> zde eh, ty eh, priority jsou jasné. To je strategie 2020 a je třeba, abychom tady v tom rozpočtu 2012 eh, jasně řekli, jde nám o růst, který bude udržitelný a inkluzivní. Já souhlasím se zpravodajkou, která potrhuje roli dialogu se specializovanými výbory dalšími, tak abychom nejprve definovali priority celého Evropského parlamentu. Ale vzhledem ke krizi a vzhledem k tomu, že že rozpočet musí být odpovědný a zodpovědný vzhledem k škrtům, úsporám, tak je třeba vytipovat i některé negativní priority, tak abychom lépe distribuovali eh, těch málo zdrojů, které máme k dispozici. Samozřejmě bude to těžké, ale musíme se chovat zodpovědně a protože to po nás chce globální kontext. Eh, nyní není možné požadovat eh, nějaké eh, blokové navýšení. Ne je třeba se zaměřit na ty strategické politiky, které zajistí růst v Evropě, které, což je i priorita celé Evropské unie a to ukáže, že Evropa má přidanou hodnotu. Ano, eh, přidaná hodnota Evropské unie, to je to, co musíme zdůrazňovat především vůči veřejnému mínění. Musíme vysvětlovat velice vehementně, jasně, odhodlaně našim evropským spoluobčanům, že eh, eh, zodpovědné strategické navýšení rozpočtu a těch příslušných zdrojů neznamená mrhání prostředky. Ne, ale je to příležitost pro růst, pro investice, pro inovace, pro zaměstnanost. A je různé členské státy nyní také plánují eh, své eh, rozpočty a často i navyšují své rozpočty více, než navrhuje zde Komise pro evropský rozpočet a to musíme vzít také do úvahy. Chci ještě poděkovat eh, kolegy Balcány za to, jak je vstřícná a e, že e, e, vzala do úvahy různé pozměňovací návrhy a příspěvky různých frakcí a z toho nakonec vzejde finální verze mandátu. Zde ještě bych dovolte, abych zmínil pár aspektů. Prvé, No, v této zprávě bych chtěl zdůraznit, že je třeba podporovat malé střední podniky a zaměstnanost mládeže, protože to je zásadní pro plnění cílů strategie 2020. Tak, jak já bych tedy i zdůraznil tu mm, parlamentní dimenzi toho evropského semestru, je třeba i zapojovat eh, Evropský parlament i Národní parlament a tak, abychom eh, měli transparentní economic governance, hospodářské řízení v Evropě. I v té finální části mandátu bychom měli zdůraznit několik aspektů a především eh, dovolte, abych eh, zde zdůraznil to, že se zvyšuje úroveň plateb a to je nutné proto, abychom mohli realizovat naše politiky. Potom zde i mm, e, v roce 2012, v tom prvním návrhu komise, e, e, došlo k určitému snížení a tady my bychom měli spíše plédovat pro větší zvýšení. Dále je třeba, abychom i se zaměřili na další politiky, jako imigrace a integrace v Evropě, i vzhledem k těm Eh, událostem, eh, které vidíme, které se dějí kolem Středozemního moře. To tam také musíme zdůraznit. A pokud jde o další témata, zde si myslím, že mandát by eh, měl třeba se zmínit ještě o dalších eh, tématech, která nejsou úplně úzce napojena na rozpočet, ale která často jsou takovým jádrem sporu eh, s radou a s komisí a to určitě ovlivní potom průběh vyjednávání o rozpočtu, jako je financování projektu ITER, jako je Lisabonský balíček, jako je Fond Solidarity eh, na rok 2011. To jsme viděli včera, když jsme o tom hovořili tady a mm, ty přebytky v něm. A dále mm, bychom eh, eh, měli tedy i o těchto tématech hovořit v příštích měsících, protože to jsou témata důležitá nejenom pro Evropský parlament, ale pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pan Harton. Děkuji vám, pane předsedu. Je to strašná zpráva. My předložíme náležité pozměňovací návrhy, protože to, co se týče roku 2012, není vhodné. Členské státy musí spořit a téměř k tomu nemají možnosti. Uvedu příklad ze své vlastní země. S velkými problémy jsme letos ušetřili 18 miliard u nejrůznějších výdajů a, a velká část těchto úspor potom zase odešla na podporu eh, Řecka, Portugalska a Irska a nebudu hovořit o státech, které se do této řady ještě přidají. Takže my předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů k této zprávě. Merci, mon cher collègue. Děkuji. Helga Triple. Yeah, thank you. Děkuji. Už na posledním zasedání, když jsme hovořili o mandátu na ten trialog, tak jsem řekla, že obecně více-méně podporujeme návrh Francesky a ten evropský rozpočet vzhledem k výzvám Evropské unie po Lisabonské smlouvě a po implementaci strategie EU eh, e 2020 musí dostat pořádné financování, takže Eh, obecně podporujeme přístup Francesky, ale na druhou stranu, a to je pro nás opravdu důležité, eh, se domníváme, že by v rámci toho rozpočtu mělo dojít k určitým přesunům. My odsouhlasíme úspory tam, kde si myslíme, že ty investice nejsou dostatečně mm, orientovány do budoucnosti, nejsou udržitelné, nejsou ekologické. Co se týče nízkouhlíkové Evropy, tenhle rozpočtový přístup nepostačí na realizaci těchto výzev a také, co se týče eh, takového příliš tradičního přístupu k zemědělství. Tady přistoupíme na úspory, aby byla možnost investovat peníze do těch oblastí, kde bude možné dosáhnout větší prospěch pro evropského občana. Proto nejsme zcela spokojeni s návrhem Francesky, zvlášť ne, co se týče té projaderné politiky a Izabel si ještě vezme slovo, aby se tohoto tématu ujela. A potom ještě několik dalších podnětů. My bychom se rádi postavili za větší podporu obnovitelným zdrojům a větší eh, sílu strukturálních fondů do zemědělství. A aby bylo jasné, co vlastně myslíme tou nízkouhlíkovou ekonomikou. A co se týče zahraniční politiky a financování eh, na navracení uprchlíků, tam se vlilo více peněz, ale nevydává to jasné sdělení o tom, jestli jde o politické uprchlíky. To si myslím, že by nebyl správný přístup k dění v arabských zemích a k tomu, jak bychom se měli zapojit do podpory budování demokracie v arabských státech v oblasti Středomoří. Proto nabízíme pozměňovací návrhy, tak aby byl jasnější rozdíl mezi úsporami na jedné straně a novými odpovědnostmi a novými investicemi na straně druhé. Děkuji. Děkuji, Helgo. <clears throat> Takže určitě ty eh, eh, připomínky nukleárním způsobem doplní Izabel. Ano, nukleárním způsobem dobře. Minulý týden eh, jsme navštívili Kadaraš, to byla delegace výboru KOBU, kde jsme vyhodnotili ty rostoucí náklady projektu ITER a i mm, byla vyhotovena zpráva z této cesty, kdy Většina spíše to viděla příznivě, tu situaci tam, ale nicméně byli jsme kritičtí k určitým věcem. Někteří více než jiní, byli jsme kritičtí vůči některým bodům, eh, které bychom měli projednat eh, v rámci trialogu. A to eh, tam již byly zahájeny práce, i když pořád ještě probíhá veřejné šetření a v prosinci 2012 nás čekají zátěžové testy. Jinými slovy, naše obava je, že případně e, e, s tím ještě budou spojeny další navýšené náklady, tedy s tím veřejným šetřením a e, s s těmi zátěžovými testy. A potom my bychom potřebovali tedy od nich lepší vysvětlení, proč dochází tedy k navyšování nákladů, o, je to o třetinu. Proto v rámci trialogu bychom měli velice pečlivě sledovat vývoj nákladů na projekt ITER my, tedy všechny politické frakce, požádali o takové každoroční follow-up vývoje nákladů zde v parlamentu a jak jsem řekla, musíme věnovat eh, obzvláště pozornost tomuto v rámci trialogu a mm, uvidíme, až budeme mít čísla, zatím je nemáme, což je velké zklamání, jet někam eh, a eh, potom čekat na čísla, dostat je až někdy po návratu, uvidíme, ale musíme být bdělí, pokud jde o tento projekt ITER. Vy znáte náš názor, ale Jde o to provést a provádět skutečně rozpočtový monitoring, protože ten projekt je příliš, příliš drahý, než vůbec co od toho projektu se očekávat. Děkuji, Izabel. Vy jste tady nebyla včera odpoledne, my jsme tady hodně hovořili o projektu ITER po návštěvě v Kaderaš. Pokud jde o eh, i tu, ten návrh zprávy Reimera Begeho a mm, pokud jde o ty revize Eh, finančních výhledů, eh, tak o tom jsme všem jednali včera večer ještě, protože komise zde navrhuje zvýšení nákladů projektu ITER, my jsme o tom mluvili včera večer s koordinátory, zatím jsme se nedohodli, mm, teď zatím jsme se nedohodli, tedy my, myslím, s radou a s komisí, jaký bude harmonogram trialogu, ale je evidentní, že ITER bude součástí trialogu. Samozřejmě také i můžeme o tom hovořit a zmínit to v rezoluci, o, v rezoluci k mandátu, ale určitě to bude téma k diskuzi. Salvador Garriga eh, za mocnou frakci EPP, protože Laslo Surian zatím mlčí. Děkuji, pane předsedo. Názor mé frakce již byl vyjádřen eh, eh, s naším zpravodajem Lanviou a my zcela souhlasíme s linií zde vyjádřenou a kromě toho eh, my nemáme velké problémy s tou základní linií zpravodajky Balcány, ale já bych chtěl spíše se zamyslet nad tou schůzí, která se konala ve Štrasburku mm, před 14 dny e, za účasti komisaře Levandovského a kde se zúčastnil i předseda komise Barroso, kde se také ovořilo o těch základních směrech, liních mm, rozpočtu roku 2012 a kde se hovořilo i o těch základních e, problémech, které lze čekat. Je zřejmé, že když my připravujeme, koncipujeme určitou strategii, tak ta musí být zcela v souladu s prioritami rozpočtu. A nakonec je jasné, že problém bude problém s platbami. A e, to je vážný problém. Platby to je vážný problém. E, když se podíváme na rozpočet 2012, tak e, čerpání ze strukturálních fondů a platby z titulu eh, strukturálního fondu, to je teď teoreticky na vysoké úrovni, ale v praxi vidíme, že eh, že, že došlo k velkému zabrzdění, že členské státy zabrzdily čerpání ze strukturálních fondů a to především eh, tedy to, co se spolufinancuje, ze jednotlivých členských států a určitě Evropská komise má e, informace a říkala, že tam ty platby budou vysoké, že to čerpání bude vysoké a tudíž platby vysoké. Ale zde, pokud jde o prostředky na platby, tak e, zde e, komise je restriktivnější, než to bylo v roce 2011, což může být problém asi tady teď nemůžeme rozhodovat o nějaké strategii, ale jenom si připomenout, jaké jsou ty možnosti a alternativy. A, mm, a e, třeba to, že ty přebytky z rozpočtu se nebudou e, vracet členským státům, což je řešení, které se e, docela líbilo tady politickým skupinám. Musíme to vzít do úvahy, až budeme jednat v rámci trialogu a mm, je třeba to vzít potom do úvahy, až e, se rozvine naše e, rozpočtové řízení, tedy někdy v to, kolem září to vznést. Já také děkuji paní Balzány za všechnu práci na této zprávě. Byla to těžká práce a souhlasím s obecnou taktikou bojovat za podporu hlavních priorit a tyto klíčové priority musí vycházet z podpory zaměstnanosti a růstu v Evropské unie. A i když podporuji to, že parlament se eh, snaží tam dostat zpátky ty peníze, tak jak jsme to udělali eh, v rozpočtu na tento rok, co se týče rady, ta se zaměří především Eh, o eh, navrhovaný, eh, navrhované zvýšení na platby. Víme, že řada členských států se bude chtít zapojit eh, do těchto debat a budou hlasovat za zamrznutí evropského rozpočtu. To bude východisko pro jednání pro mnoho z nich a většina z nich ale nebude chtít zvýšit eh, tedy nad rámec evropské inflace, to znamená 2,7, protože to je pod těmi dvěma celými 9%, eh, což jsme si dohodli na rozpočet v roce 2011. Takže tak asi bude vypadat taktika některých zemí. Pro nás velká otázka je, jak zareagovat na takovéto stanovisko ze strany Rady a budeme si muset také být obezřetní na naší reakci, co se týče návrhu obecných škrtů, protože to zase takticky bude asi přístup Rady. My musíme tedy vysvětlovat, že takto nesmí být, že se musíme zaměřit především na ty stanovené priority ku příkladu strukturální fondy. My víme, že komise říká, že navrhované eh, zvýšení strukturálních fondů na rok 2012 je absolutní minimum, proto bychom neměli přistoupit na žádné škrty strukturálních fondů. Také se musíme eh, postavit na fin- zafinancování do infrastruktury, což je důležité pro růst a zaměstnanost a další oblasti. Proto se musíme postavit proti škrtům právě v těchto eh, oblastech s argumentem, že Evropa potřebuje zaměstnanost a růst, že potřebujeme investice právě do těchto eh, rozpočtových položek. Děkuji, milý kolego Jan Mulder. Thank you, eh, chair. I think, eh, Děkuji, pane předsedo. Mm, jednání rozpočtu bude letos velmi složité. Ono je to vždycky složité, ale ve světle těch problémů většina členských států se k tomu bude stavět zvláště negativně. Když pan Levandovský prezentoval ten rozpočet, tak je, eh, jedno z nejzajímavějších čísel, o kterých hovořil za posledních deset let, byl nárůst rozpočtu členských států, byl 62% a nárůst rozpočtu Evropské unie byl 35%. Proto Každý, kdo říká, že Evropská unie neumí zacházet penězi, se mílí. Protože kdyby eh, členské státy eh, eh, se řídili takovouto rozpočtovou politikou Evropské unie, tak by jejich rozpočty nevypadaly tak mizerně. Já mám dvě poznámky k tomu návrhu. Myslím, že jednou ze slabin je to, že máme závazky, které jsme nebyli schopni splnit a přesto navrhujeme uh, Eh, navýšení v závazcích 3,7 Jakým způsobem toto obhajovat? Já si myslím, že vůči veřejnosti by bylo opravdu dobré, kdybychom to mohli dostat na nulu. A potom, kdyby během roku vznikla potřeba, ta, protože tak, jak budeme plnit e, závazky, tak musíme prezentovat doplňkový rozpočet, ale co se týče plateb, my musíme dostat svým e, kontraktům, nelze podepsat kontrakt třeba na stavbu čehosi a potom v polovině roku bychom řekli, že nemáme eh, peníze, protože nemáme povolené žádné eh, navýšení rozpočtu. Takže my závazky plnit musíme a to tedy bude velice náročné, eh, ty vlastně výše těch plateb. Je potřeba si uvědomit, že každý rok máme veliký přebytek v platbách, teď máme 4,5 a proto budeme muset eh, sformulovat naše stanovisko k tomu novému rozpočtu eh, z tohoto hlediska. Děkuji. Děkuji. I já pár poznámek, ještě abych se vrátil k tomu, co zdůraznil Jan Mulder. E, ta jeho pozice, kterou on zmiňuje, přesně vlastně k tomu došlo minulý rok. A to znamená, že my jsme řekli, akceptujeme myšlenku, že výdaje na závazky e, téměř se nezvyší, tehdy to bylo 0,2-0,3 asi. A politická diskuse se zaměřila na prostředky na platby. A právě e, v tom duchu, který zmínil Jan Mulder, tak již celý rok při každé příležitosti zdůrazňuji, že skutečná politická diskuze o rozpočtu se týká eh, těch eh, commitments, těch budoucích závazků. Eh, protože platby, to je otázka čistě účetní, ale co je politická otázka, jsou ty budoucí závazky. A jde o to, že to je mm, signál, který je zcela bez reakce v ostatních institucích. A e, já myslím, že je to v zájmu e, šéfů vlád, aby se na to zaměřili, tak jak to již bylo před let. Zaměřili na ty budoucí závazky. Například minulý rok premiéři e, chtěli omezit zvýšení evropského rozpočtu, tak ti, kteří to chtěli zredukovat, tak samozřejmě by byli v lepší pozici Ehm, byli v lepší pozici vůči eh, veřejnému mínění, protože řekli, vidíte, my jsme byli eh, takto eh, odhodlaní a nedošlo k navýšení o tolik a tolik, ale oni to tak neřekli veřejnému mínění, oni řekli, my, nám se podařilo rozpočet nezvyšovat, jak se navrhovalo, jenom se zvýšil o 0,9%, ale teď my, pokud jde o platby, ty musíme mm, mm, zvýšit, to je náš právní závazek, protože tam dojde ke konkrétním plněním. E, to jsme viděli e, na rok 2011, tím jsme se zabývali včera a v roce 2012 to bude ještě horší, protože tady jde o věci nakontrahované v roce 2010 a to se bude muset zaplatit obligatorně. A já, když o tom hovořím e, třeba s radou, rada tady není zrovna dnes dopoledne, ale když jsem o tom hovořil, eh, o tomto tématu v rámci posledního trialogu, tak já jsem se snažil jim to říct úplně jasně. Jednoduchými slovy, laskavě jsem jim to vysvětlil, jednoduše a to nevzbudilo žádnou reakci. Ani na straně komise, ani na straně rady. Jako když neslyšeli. Já s tím tématem opět přijdu v rámci příštího trialogu a tak to je. Pokud chceme mít pod kontrolou evropský rozpočet, tak nemůžeme eh, eh, tady eh, pořád jenom říkat, budeme snižovat prostředky na ty platby. No přece platby, to je důsledek toho, co jsme kdysi nasmlouvali, tedy těch závazků. A proto musíme se zaměřit na zvyšování těch prostředků na ty budoucí závazky. A E, tady my si musíme říci, ano, v kterých položkách tedy zvýšíme ty závazky a v kterých je snížíme. Ale jakmile se něco nakontrahuje, uzavře se smlouva, tedy vytvoří se zálež, závazek, tak se to musí někdy zaplatit. A Jan Mulder má pravdu a Jan ale zde nenavrhl, aby ty e, nedostatečné prostředky, aby byly doplněny o příspěvek Islandu. Ne z důvodu toho vulkánu, ale z důvodu stavu eh, bank islandských eh, a eh, toho, že dluží, dluží některým subjektům, tedy z Nizozemska a Spojeného království především. A teď, abych se vrátil k další poznámce, serióznější téma vážnější téma. Chci připomenout zde kolegům, že e, na posledním zasedání Koreperu a Ekofinu jsme viděli, že tam e, dochází e, k velkému názorovému rozdílu, názorovým rozdílům ohledně rozpočtu 2012. A nyní máme co dočiněním dočinění s takovou nepříjemnou, politicky nepříjemnou situací, protože tady je velký názorový rozdíl mezi těmi čistými eh, pláci a těmi, kteří čistě jenom čerpají z rozpočtu. A tady je rada rozdělena. Víte, že v minulém roce rada na začátku také eh, byla rozdílná, Eh, pokud jde o názory, ale formálně tedy potom ten návrh byl přijat kvalifikovanou většinou. Pár států bylo proti. Tentokrát ale to, je to půl na půl mezi tedy těmi čistými přispěvateli a čistými příjemci prostředků z rozpočtu. To je politicky velice eh, eh, citlivá situace a může být záludná eh, pro Evropskou unii. V podstatě dochází k rozdělení mezi bohatými státy a chudými státy. To je argument navíc pro to, abychom zdůrazňovali, že je třeba se vrátit ke skutečným vlastním zdrojům, protože tato situace teď není vůbec politicky akceptovatelná. To znamená, že některé evropské státy začínají tedy mm, se dívat z vrchu na jiné členské státy Unie. Já to chci zdůraznit, abyste pochopili, v jakém kontextu se politicky nacházíme a jaká panuje atmosféra na straně rady, tedy toho našeho hlavního rozpočtového partnera. A e, v rámci trialogu, mm, který dnes e, připravujeme, e, Eh, tak se s nimi sejdeme na toto téma 11. července. A nakonec bych doplnil, <clears throat> proto abychom mohli připravit eh, trialog a především eh, diskuzi o rozpočtu 2012, tak naše delegace, delegace KOBU, eh, dostala pozvání do Varšavy od polských orgánů a pozítří, tedy ve čtvrtek večer a v pátek, eh, naše zpravodajka Francesca Balcány, Sidonia a já eh, spolu s našimi spolupracovníky mm, pojedeme do Varšavy a tam se sejdeme jednak se zástupci jejich parlamentu, a tedy obou komor, eh, jak poslanecké sněmovny, tak i senátu a potom s ministrem financí a s jeho náměstkem, panem Dominikem. Využiji této příležitosti k tomu, že ve čtvrtek odpoledne, a tom jsem již informoval uh, eh, Hauk, že navštívím Frontex, agenturu Frontex, abych se podíval, bych viděl eh, na vlastní oči, jaké mají problémy a především problémy s prostředky finančními a eh, podám zprávu eh, Jutě Hauk a koordinátorům. Paní zpravodajko, můžete uzavřít tuto diskuzi? Grazie. Děkuji. No výborně. Jsem spokojená. Eh, protože vidím, že eh, většina souhlasí s mým návrhem, tedy zaměřit se na zdroje, eh, na některé ty specifické položky v rozpočtu, mm, které konkrétně budou reflektovat naše priority, které jsme již stanovili pro rozpočet 2012. A já jsem již řekla to je třeba se umět na toto zaměřit, především vzhledem k ekonomické situaci. Dále potom ty negativní priority. Já mm, doufám, že ti kolegové, kteří pořád hovoří o tomto tématu, eh, takže eh, se jim podaří to nějak skonkretizovat, eh, skonkretizovat tuto myšlenku negativních priorit, aby to nezůstalo pouze slovo, aby se to převtělilo v nějaký návrh, protože jinak eh, bychom eh, těžko eh, mohli tedy pořád tvrdit, že máme nějaké negativní priority v tomto rozpočtu. Já souhlasím s předsedou Lamasurem, že je nutné věnovat pozornost, velkou pozornost spíše těm závazkům a nejenom platbám to je důležité, protože máme určité strategické politické priority v rámci strategie 2020 a e, takže tady musíme plánovat ty budoucí výdaje, tedy závazky. A to je podstatné. Téma pladeb je také důležité, ale tady je e, e, třeba se podívat na to, z toho pohledu, že ten rozpočet musí být e, nástrojem a e, jako e, nástroj a má tedy jednak ty závazky, ale i ty platby, ale ty platby vlastně to je pouze důsledek těch závazků z minula a je třeba tedy mít rozpočet, který bude důvěryhodný a to je, my tady především mám na mysli rubriku 1b. Potom Eh, některé státy zde byly zmíněny. A tady máme dvě důležité témata. A to je přebytek eh, v rozpočtu a potom ITER. Negativní priority a přebytek v rozpočtu a mm, financování tohoto projektu, to jsou významná témata. A do tohoto mandátu bychom měli především eh, toto pojmout jako vyjednávací nástroj a jednat o tom. A já zde především eh, mám na mysli to téma eh, využití přebytku z minulého roku nebo z minulých let. A mm, pokud jde o ty negativní priority, tak to je spíš otázka stylistická. Je třeba eh, vyslat mm, tedy jasný signál i v této fázi, že nám jde také o vlastní zdroje, o kterých je třeba jednat. A <clears throat> Samozřejmě nikdo si nepřeje čistě matematické navýšení rozpočtu. To ne. My jsme proti matematickým škrtům, ale i matematickému navýšení, protože rozpočet to je strategický akt. A my musíme přes ten rozpočet vyjádřit vůli Evropské unie, že chce se věnovat specifickým tématům a na těch pracovat, na těch programech konkrétních. A já myslím, že by bylo vhodné, a tam eh, do toho mandátu nepsat, že chceme nějaké paušální navyšování rozpočtu. Ne. Eh, musíme se zaměřit na ty nástroje, které budou podporovat politiky, politiky, které jsme si stanovili v rámci strategie 2020, ne nějaké zdroje peníze pro peníze, to ne. Très bien. Výborně. Děkuji, paní zpravodajko. A připomínám, že k vašemu návrhu zprávy máme termín pro pozměňovací návrhy a to je dnes po poledne, dnešní poledne. Ještě ti, kteří by chtěli něco předložit, tak mají necelé dvě hodiny na to. Děkuji a držíme se harmonogramu, to je vynikající. A můžeme teď přejít k bodu 20 což jsou nemovitosti, naše politika v oblasti nemovitostí. Máme maximálně dobu do 11 hodin, protože v 11 budeme hlasovat. Monika, pokud eh, chápu, tak má tři témata. Ano, přesně tak tak prosím, představte všechna tři témata a potom o nich budeme diskutovat také společně. Vážený pane předsedo, já vám velice děkuji. Ano, jsou to tři složky a potom jedna dodatečná informace o jedné menší budově. Takže ta první věc, ta se zabývá Eurojustem. zabývá se Eurojustem. Eurojust sídlí v Den Hágu, vznikl v roce 2002 a od roku 2003 operativně funguje v Hágu. Zaměstnanci momentálně sídlí ve dvou oddělených budovách a to sebou přináší určité problémy, zvláště také tím, že ty budovy jsou vzdálené 350 metrů od sebe sdílí budovu s eh, International Criminal Court, Mezinárodním trestním tribunálem, který dá pod OSN. V roce 2015 se odstěhuje. Eh, momentálně tedy budova Eurojustu může být Eurojustem využívána do roku 2015 a potom, do té doby se musí Eurojust do, rozmyslet, kterou cestou a kam se chce vydat. Momentálně má Eurojust 273 zaměstnanců, do roku 2020 to bude 411 zaměstnanců v souvislosti s rozvojem Eurojustu a jeho činnosti. Jménem Evropského parlamentu eh, velice děkuji eh, hostitelské zemi Nizozemsku. Nizozemsko se skutečně skvělým způsobem snažilo poskytnout dobré podmínky Eurojustu. Zatím je tu plocha 15 tisíc metrů čtverečních, které má Eurojust k dispozici. V budoucnu jich bude 18 tisíc metrů čtverečních v jedné budově, ale nájem zůstane stejný a za to vděčíme právě Nizozemsku, které se zde velice angažuje. A e, v oblasti nazvané World Forum Area e, vybudují budovu, E, nájem na 20 let, pozemek patří Nizozemsku, zůstane také ve vlastnictví Nizozemska nadále. Nizozemsko chce v této oblasti koncentrovat všechny mezinárodní organizace. Nájem by činil 2,5 milionů podle cenové hladiny z roku 2011, včetně built-in a parkovišť. Takže máme 139 eur na metr čtvereční. Ve srovnání s tržním nájmem ten by byl 170 až 175 eur na metr čtvereční, takže si nemůžeme stěžovat, jsou to velice rozumné podmínky. Jak už jsem říkala, plocha 18 000 metrů čtverečních, 286 parkovišť, budova bude velice blízko položená Europolu, takže by zde také mohlo dojít dalšímu rozvoji spolupráce takže ta celková konstelace je velice rozumná. Jednorázové náklady 18,4 milionů, to jsou všechny ty specifická vybavení a tak dále, které Eurojust potřebuje, včetně bezpečnostních opatření a také například speciální klimatizace a dalšího. Já jsem spolu s pravodajům zaslala veškeré náležité podklady a pane předsedo, já bych zde nevyjadřovala žádné stanovisko. Domnívám se, že Eurojust odvedl dobrou práci a přeji Eurojustu mnoho úspěchů při stěhování v roce 2016. Děkuji. Jsou nějaké poznámky k Eurojustu? Pan Munko? Děkuji, pane předsedu. Děkuji zpravodajce. Poskytla velice obsláhé komplexní podklady a souhlasím s tím, že hostující země Nizozemsko poskytla velmi dobré podmínky, proto se tedy nemění cena nájmu, i když se mění a zvýhodňují podmínky pro ty, kdo tam budou pracovat. Týká se to parkovišť, energetické účinnosti i dalších podmínek. Takže nám nezbývá nic jiného, než souhlasit s tímto návrhem. Děkuji. Děkuji. Žádné další poznámky nejsou, takže můžeme vycházet z toho, že návrh paní zpravodajky podpoříme. Tedy, že zde nebudeme aplikovat článek 179 pro formální stanovisko a Muniko nyní druhé téma. A druhé téma to je trochu komplikovanější, ale zase ne o tolik. Je to EMA, Evropská agentura pro léčivé přípravky, která má své sídlo v Londýně. Tam to není tak dobré jako v Nizozemsku, protože tam nepanuje téměř žádná podpora ze strany státu. Agentura nyní má 20 000 metrů čtverečních ve třech sousedních budovách a sídlit ve třech budovách už znamená určité komplikace protože ty budovy byly pronajímány najímány postupně, nejsou úplně tak sladěné s potřebami agentury. V roce 2010 například měli 51 tisíc eh, návštěv a externistů a eh, prostory tomu neodpovídají. 13,8 8 metrů čtverečních na osobu kancelářských ploch, to je mnohem nižší, než co máme průměr v Bruselu. I když připočítáme vše, co lze připočítat, tak připadá 21 metrů čtverečních na osobu. To se výrazně liší od podmínek v Bruselu. Takže agentura si musí vystačit s relativně malou plochou a pracuje také s open spacey v roce 2014 prosinci budou končit nájemní smlouvy a my se musíme rozhodnout, zda budeme si nadále najímat ty staré budovy, které by bylo třeba ale výrazně změnit, anebo zda bychom neprovedli změnu. Protože v souvislosti s energetickou účinností i způsobem, jak jsou konstruované dané stavby, zde není příliš dobrá efektivita a i to poněkud brání spolupráci pokud se bude, vystěhujeme, což bych navrhovala, tak e, e, jsou zde samozřejmě náklady na uvedení do původního stavu, což musíme nést my, a to je nějakých 60 milionů odhadováno a v roce 2014 by měla být zahájena jednání s pronajímatelem. Roční náklady jsou momentálně 15,269 milionů to jsou jak nájemné, tak údržba a běžné náklady. Disponibilní plocha je menší, než kterou bychom potřebovali vzhledem k nárůstu. Momentálně je 948 osob v prostorách eh, agentury EMA a počítá se s určitým nárůstem eh, osob, které už se asi do starých prostor nevejdou, ale přitom se jedná o agenturu, kterou potřebujeme a budeme potřebovat, takže zde také si nemůžeme položit otázku, zda tato agentura bude e, zrušena v nejbližší době. Podle nových směrnic má té práce spíše více než méně. Projekt budov, to je teď nový projekt. A budova po dokončení má mít 78 a půl tisíce metrů čtverečních. Je zde i taková možnost, že pokud agentura bude nadále růst, že by se případně dále pronajala další patra a že by tak byly k dispozici další nové plochy. Výhoda té nové budovy by byla ta, že by ta nová budova byla skutečně orientována kompletně na agenturu EMA a její potřeby. Stavebník je k tomu ochoten. Plánovaná doba nájmu 25 let ale je tu problém, to je první věc, na kterou jsem se zeptala, protože jsem říkala, ta věc je opravdu neuvěřitelně drahá. A tak jsem se ptala, proč musí sídlit uprostřed Londýna, proč nemohou se odstěhovat někam na kraji Londýna, ale to nejde, protože rada se složení 27 jasně rozhodla o tomto místě. Takže 27 členských států nám přesně zadala, v jaké oblasti eh, může ten nájem být. Takže není to Greater London, ale prostě je to velice omezený prostor v rámci City of London, kde oni museli najít budovy. A to už znamená docela velký problém. Takže Emma za to nemůže, že si zde musela najít budovu a že to nebude zrovna laciná budova, tak to bohužel bylo celkem jasné. A když se podíváme, jak vysoký bude ten nájem, tak se objevilo několik otázek na mojí straně, ale to prostě souvisí s rozhodnutím rady o této agentuře. To je jako EASA, tam se prostě rozhodlo, že to bude valetá tečka a muselo se tam najít nějaký prostor takže i EMA je vázaná tímto rozhodnutím. Možná, že nebylo úplně rozumné, ale prostě je to tak a nedá se s tím nic dělat. Stavební práce by v případě podepsání smlouvy byly zahájeny v únoru 2012 a v červnu 2014, včetně fitting autu, by byly u konce. Agentura sama neponese stavební náklady, ale tyto náklady budou náležitě neseny a, a spláceny v rámci nájemného. Fitting out v rámci pronájmu na 25 let je zahrnut. Celková suma, když se podíváme podle současného stavu bez inflace, je 517 milionů. Takže to není žádná drobná částka. Pokud zohledníme ještě inflaci a nárůst cen, tak to bude ještě vyšší částka. Lokalita je, jaká je. A velkorysost E, britské vlády je něco, co bych označila za velmi zdrženlivou věc. Nastěhování by trvalo asi tři měsíce. Není zde žádné break-up ustanovení. Já bych to chválila tehdy, s tím, že break-up by ještě tu celou věc více prodražilo. A protože EMA je dlouhodobě koncipovaná agentura, tak jsem si říkala, je třeba zde mít break-up clause, když eh, budeme koncipovat dlouhodobě tu budovu, tak nakonec jsem se rozhodla, že jí nebudu, nebudu požadovat toto ustanovení, i když principiálně o něj usilujeme. Je zde období pěti let, 60 měsíců bez vlastnění nájemného, to se potom započte vůči fitting out eh, v rámci daného období. Bylo omezen, eh, vypsána omezená veřejná zakázka a nyní se dostávám k tomu, proč chci vyjádřit stanovisko a požádat eh, tento výbor, aby je podpořil, protože byly uzavřené poradenské smlouvy. Náklady projektu jsou určité, které musí nést. Agentura 37,4 milionů jednorázové, 12,2 milionů, z toho jsou poradenské náklady. 12,2 milionů na poradenství mně osobně připadá předimenzované. Bylo argumentováno tím, že v rámci Londýna nebyla žádná podpora ze strany vlády a také Eh, nikdo nepomáhal s nalezením budov, tak jak to bývá u jiných vlád, a nebyla také poskytnutá podpora, ale ta agentura potřebovala příslušné poradenství. Eh, advokátní kancelář Ellen Dovery, ta je velice renomovaná firma, s ní byla uzavřená rámcová smlouva o poradenství a potom BNP Paribas, kterou také neustále vidíme, tak zde smlouva na čtyři roky o poradenství v oblasti nemovitostí za 4 miliony. Já jsem se dotazovala u nejrůznějších odborníků na budovy, jak eh, vysoké mohou řádově být smlouvy poradenské v souvislosti s takovými to budovami, tak jsem se nedostala rozhodně na tak vysokou částku jako 12,2 milionů. Proto jsem formulovala stanovisko, kde vyjadřuji za rozpočtový výbor, že 12,2 milionů se nám zdá být příliš vysoké a proto usilujeme o to, aby nebyly vyčerpány rámcové smlouvy a aby Eh, se usilovala o snížení poradenských nákladů. Ale co je pro mě zajímavé, je, jak rychle takové věci projdou radou, aniž by to rada nějakým způsobem spochybnila nebo kritizovala. A pak já se nerada nechám kritizovat radou, když sama na takovéto věci nedbá. Takže ty firmy byly jistě vybrány řádně, ale výše financí v daných smlouvách je podle mého názoru příliš vysoká. Co se týče vybavení, které je v těch 517 milionech, tak to je nějakých 51 milionů, napřed to ponese pronajímatel a pak se to nějak započte s tím eh, beznájmovým obdobím těch 60 milionů. Já celkově souhlasím s daným projektem a chci ještě jasně říct, je to drahé, ale za to agentura EMA nemůže. Je to srovnatelné s cenami, které v dané oblasti jsou. Není to tak, že bychom tam sídlili za větší cenu, ale pohybujeme se skutečně v těch tržních cenách v dané lokalitě. A za druhé bych ve stanovisku chtěla mít jeden bod a sice poté, co budeme vědět eh, řádově, kolik eh, máme zaměstnanců. To bude více než tisíc a je, jsou tam pouze dvě parkoviště. A myslím, že dvě parkoviště na tisíc lidí, to je opravdu velice náročné. Jako dvě parkoviště na dva automobily jenom. Myslím opravdu dvě parkovací stání. Tak eh, to bylo zdůvodněno tím, že tam je dobré připojení na metro a za druhé, že není možné z důvodu problémů s hladinou vody eh, budovat eh, směrem dolů, ale že prý v sousedních budovách je dostatek parkovacích míst, která jsou finančně dostupná. Já bych ale to ráda zmínila ve stanovisku, protože jsou lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou cestovat veřejnou dopravou, například jsou těžce postižení nebo nemohou z jiného důvodu cestovat metrem, tak minimálně by zde měla být možnost někde kam odstavit nějaké auto. A tí, protože podmínky ještě nejsou úplně definitivně stanovené, tak jsem do stanoviska chtěla dát ještě třetí bod a sice pokud se vzniknou výrazné e, navýšení nákladů, myslím tedy na 1 milion, tak by měl být e, rozpočtový výbor ještě jednou informován, notifikován. To znamená, to, co zde bylo předběžně předložené, pokud se u toho ukáže, že to nebude nosné do budoucna a že budou navýšené náklady, tak bychom měli být ještě jednou informováni a dotázáni. Já žádám o souhlas s tímto stanoviskem. Já principiálně daný projekt podporuji, ale s těmi věcmi, o kterých jsem hovořila, i když na základě rozhodnutí rady tato budova pro nás bude opravdu velice drahá. Bien, merci Monika. Děkuji Moniko za velice kompletní prezentaci tématu. Mhm, samozřejmě zbuzuje to určité otazníky a poznámky na rozdíl od Eurojustu, takže vše, co se týká agentury pro léčivé mm, přípravky EMA, tak Monika navrhuje, abychom vydali tedy stanovisko eh, poněvadž to je možné podle nařízení rady vydat stanovisko a tam bychom právě zdůraznili všechny ty body, které zmínila pan Bokros, požádal o slovo. Thank you very much. Děkuji. Toto je jasný příklad toho, jak by neměl být projekt sestavován. Toto nelze obhájit, aby agentura byla umístěna na eh, jednom z nejdražších míst v Londýně, Canary Wharf. Nelze také vůbec obhájit 25-letý eh, pronájem bez klauzule break-up. My nevíme, co se v budoucnu stane, takže není naprosto možné toto akceptovat a poplatky za konzultační služby jsou také neobhajitelné. Nejenom, že jsou příliš vysoké, ale myslím, že tady není za peníze poskytnuta žádná hodnota. Je to tedy dobrý příklad toho, co by nemělo postupovat podle plánu. Děkuji, Vladimír Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. My dobře víme, že již dlouhá léta požadujeme přípravu strategie v oblasti eh, budov, krátkodobou nebo dlouhodobou. A z těchto analýz vyplývá, že ne každá budova musí nutně být umístěna v městském centru s velmi vysokými náklady. Tam, kde můžeme agenturu přesunout na okraj, bylo by to účelné. Kdyby britská vláda byla tak velkorysá jako holandská vláda pro Eurojust a nebo lotyšská vláda v případě budovy Berek, tak bych to pochopil. I když souhlasím s tím, že naše ceny a tržní ceny jsou porovnatelné a v této oblasti jsou tedy ty ceny odpovídající. Musíme radě naprosto jednoznačně říci, že její přístup v oblasti budov se nám nezamlouvá. Děkuji. Je vous remercie. Děkuji, pan Bogen. Uh, Děkuji. Mě vůbec nepřekvapuje, že hostitelský členský stát není eh, tak eh, podporující. Je to tak eh, podobné i v ostatních případech. Další kolegové upozorňují na náklady. Vůbec nechápu, proč byla vybrána tato lokalita, která patří k nejdražším v Evropě, v nejdražším městě Evropy. To není vůbec logické, takže já podporuji to, abychom do stanoviska uvedli otázku, proč tedy eh, tu agenturu umístit sem eh, ve Spojeném království je mnohem levnějších míst. A co se týče poplatků za konzultační služby, ty jsou také obrovské. V budoucnu by bylo dobré, aby Rada konečně akceptovala naše názory, které tady eh, vyslovíme. Děkuji, pan Hartong. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodajce k této zprávě. Nejlepší by samozřejmě bylo celou agenturu zrušit. Ale druhé nejlepší řešení samozřejmě je, abychom i v závěru doporučení napsali, že by se nám líbilo, kdyby se agentura odstěhovala na periferii Londýna, kam je také výborné dopravní spojení. Děkuji. Je vous remercie. Jutta Haug. Děkuji, Jutta Haug. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. Já chci předeslat, že jsem přišla o hodinu později, protože jsem byla v ústavním výboru a tam jsme více než hodinu uh, hovořili o pracovní skupině pro agentury ale i tam jsem opakovaně vysvětlovala, jak vlastně agentury vznikají, eh, vznikají ze zákona a že sídlo té agentury my nemůžeme absolutně ovlivnit. My bychom jej rádi ovlivnili, kdybychom vlastně přijali základní nařízení o agentuře, my bychom rádi předem určili sídlo té agentury a potom bychom eh, chtěli mít možnost pomocí nějakého eh, procesu třeba změnit rozhodnutí té lokalitě. Když eh, bychom viděli, že ceny nájemného jsou takto horentní. Jenže tuto pravomoc my prostě nemáme. Rada rozhodla, že to musí být Spojené království, rada rozhodla, že to bude Londýn a rada také rozhodla, že to bude londýnské city. Takže to jsou eh, tady šéfové států a vlád 17 členských států, kdo to rozhodl a my se můžeme stavět na hlavu a jim to může, bude úplně jedno. Já si myslím, že by to bylo eh, správné, abychom na to upozorňovali a kdykoliv tedy budeme obvinováni z výše našich správních nákladů, tak bychom také měli ukázat prstem na to, kdo odpovídá za jaké náklady. Ale teď říci Emě, že eh, tu budovu nedostane, že se nesmí přestěhovat, nebo že má jít někam na okraj Londýna, to nemá vůbec smysl, protože prostě to není reálné. Není to prostě na nás. Já jsem toto jen chtěla říci, já, mě to také nijak netěší, Podobné je to i se sídlem Evropského parlamentu. Prostě není to uspokojující situace, ale realita je taková a je potřeba eh, to mít na zřeteli. Bok, eh, monsieur Bokros. Pan Bokros. That's eh, a very... Ano, správně řečeno. I přesto ale musíme vyjádřit svůj názor. My eh, jsme neříkali, že to rozhodujeme my. Je ale velice důležité to říci ze stejného politického důvodu, z, kterého hovoříme o umístění toho zatraceného Evropského parlamentu. Prostě musíme vyjádřit své stanovisko o umístění těchto agentur. I když Canary Wharf není součástí City of London, přece jenom je to obrovsky drahá lokalita a my musíme naprosto jasně říci, že je to vyhazování peněz. Děkuji. Děkuji. Takže naše zpravodajka to uzavře. Já <clears throat> poté, co vyslechneme si zpravodajku, tak také bych se chtěl vyjádřit a slyšeli jsme zde eh, eh, názory, které se eh, zbližují i napříč politickým spektrem, jak vidím. Chápu, že ty tři poznámky, připomínky, které navrhuje naše zpravodajka, že dá do té zprávy. Tady je konsensus, ale já si kladu otázku, zda bychom tam neměli mít ještě čtvrtou hm, čtvrtou, čtvrté stanovisko nebo čtvrtý názor vyjádřit. Jutta Haug připomněla, že e, volba lokality v dané zemi, v daném městě, e, sídla, tedy volba sídla agentury, že o tom rozhoduje rada. A e, my o tom nerozhodujeme, ale můžeme vyjádřit politování či údiv. Já tedy bych byl pro, abychom doplnili tam odstavec e, k těm poznámkám naší zpravodajky, odstavec, ve kterém bychom řekli, že rozpočtový výbor bere na vědomí rozhodnutí rady umístit Evropskou agenturu pro léčivé přípravky do Londýna, ale vyjadřuje údiv, že zvolená lokalita je v nejdražší čtvrti nejdražšího města v Evropě a do budoucna obecně upozorňuje radu na nutnost brát do úvahy eh, ceny nemovitostí realit při volbě konkrétní lokality sídla nových agentur v, v vybrané hostitelské zemi. Takže takto něco. Takže my tady nemůžeme spochybnit rozhodování, to je na radě. Ale vyjadřujeme údiv, tak jak několik z vás řeklo, že právě v Londýně si zvolili čtvrť, kde eh, ty reality jsou nejdražší na světě. Neopatří mezi nejdražší na světě. Na světě. A kdo to za, zaplatí? No, platí se to z evropského rozpočtu. Takže vyjadřujeme údiv. A <clears throat> do budoucna apelujeme na radu, aby se tímto aspektem zabývala. Oni rozhodli v Londýně. No dobře, <clears throat> možná tam byly jiné možnosti než Londýn, ale toto kritérium tam nebylo za to do úvahy, takže my to e, předložíme způsobem, který jsem tady improvizovaně zmínil a určitě můžeme to tedy samozřejmě přeformulovat ještě. Nejprve pan Gajer ještě a potom Sidonia. A poté to uzavře Monika. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji zcela váš návrh. Já bych navrhl formulaci a sice, aby se do těchto myšlenek zahrnulo, že takovýto výběr lokality je v v, v přímém rozporu s všeobecnou výzvou eh, rady šetřit. My dnes dopoledne budeme diskutovat o tom, jakým způsobem lze zmenšit rozpočet a v okamžiku, kdy Rada sama může rozhodovat o výdajích Evropské unie, tak eh, najednou je tak megalomanský, že už to více nejde a na tento kontrast bychom měli upozornit. Děkuji. Ano, to je poznámka navíc. Sidonie. Já souhlasím s vaším návrhem vyzvat radu, aby brala v úvahu také ceny, když bude plánovat sídlo nové agentury, ale nesmíme je ukázňovat jen co se týče obecně nových agentur. My bychom měli ještě doplnit. To samozřejmě rozhodnutí rady eh, není žádné písmo svaté, to je vždy možné změnit. Měli bychom tedy radu vyzvat, aby své rozhodnutí změnit, změnila. Já vím, že je to těžké, ale za takto frustrující situace by se dalo obhájit i takto naivní, uh, naivní stanovisko. Mohli bychom tedy vyzvat radu, aby změnila své rozhodnutí a e, dospěla tak, e, dospěla tak e, nějakým úsporám. Ty agentury přece nejsou žádné posvátné krávy. Děkuji Sidonie Helga Triple. Děkuji. Já chci podtrhnout to, co řekl Jens Geier, protože zvláště vzhledem k tomu argumentu a politickému rozhodnutí Davida Camerona Eh, zeštílit evropský rozpočet, mělo by se to týkat i rady a měli by být ochotni přistoupit k úsporám zvlášť eh, v oblasti agentur. Měli bychom tedy jim toto opravdu takto sdělit. Děkuji. A nyní, Monika, jaké závěry vyvodíte z této výměny názorů? Vážený pane předsedo, já jsem si chtěla počkat na diskusi, protože jsem očekávala, že k tomuto bodu bude probíhat rozprava, protože nikdo asi, nikomu nelze vysvětlit, proč by to zrovna mělo být úplně v té nejdražší části Londýna. Oni se snažili najít tu část, která ještě není tak úplně nejdražší. Ono si City of London je ještě řada míst, která jsou o něco dražší. Takže Emma se pokusila něco najít, co by bylo reálné. Ten další bod bychom se měli jistě přidat, ano, to jsem pro a v této souvislosti můžeme to později ještě upřesnit. Můžeme také dodat to, že když potom rada o takovéto budově rozhodne, a když bude rozhodovat o agenturách, tak by se měla už nyní zabývat otázkou sídla agentur, tak aby bylo možné středobně a dlouhodobě rozumným způsobem s rozumnou cenu plánovat politiku budov, tak, aby to také odpovídalo potřebám úspor a snižování administrativních nákladů. Protože tam určitě existuje ještě několik dalších drahých míst, ale Londýn opravdu je velice drahý, to musím podtrhnout. Takže já jsem pro přidání toho bodu 4 ale nicméně nic jiného nám nezbyde. Jako reakce na kolegu Artonga nemůžeme eh, EMU prostě zrušit a nestavět, protože zde musíme plnit legislativní úkoly. Kdybychom něco takového udělali, tak by to znamenalo obrovskou škodu pro evropské podniky, ale to my si dnes nepřejeme. Při veškeré kritice některých směrnic toto by vyvolalo vážnou škodu při schvalování léčiv a podobně. Proto bych žádala, abychom tedy stanovisko přijali se čtyřmi body, přidali tam ten jeden bod týkající se rady a e, vydali toto stanovisko, co by rozpočtový výbor. Výborně, takže děkuji. Možná přeč, tu ještě jednou, po té, co jsem teď vzal do úvahy, co e, jsme slyšeli závěrem od zpravodajky, tak já přečtu ještě jednou formulaci e, bodu čtyři. <clears throat> Já myslím, že asi nemůžeme jít tak daleko, e, co navrhuje Sidonie, tedy to <clears throat> by asi rada těžko nesla. Ale Můžeme doplnit bod 4, že Kobu, ne, eh, výbor Kobu bere na vědomí rozhodnutí rady umístit EMU v Londýně, ale vyjadřuje zároveň údiv, že navrhovaná lokalita umístění agentury eh, je eh, v jedné z nejdražších čtvrtí nejdražšího města v Evropě. Londýn je nejdražší město v Unii. V Unii, tedy v Unii bychom řekli. A toto v rozporu e, s e, politikou rozpočtových úspor rady do budoucna obecně v rámci e, dlouhodobé politiky nemovitostí evropských institucí, tak parlament eh, apeluje na radu, aby vzala do úvahy ceny nemovitostí a náklady s tím spojené při volbě konkrétní lokality sídla možných, možných nových agentur v hostitelských zemích. Já myslím, že takováto formulace snad ošetřuje všechno. A takže my to chceme dát do toho horizontu dlouhodobé eh, politiky nemovitostí, to je ta strategie, kterou navrhuje eh, zpravodajka, ale nespochybňujeme zde volbu města, protože to je na rozhodnutí rady, ale vyjadřujeme údiv, my tedy eh, trváme na tom, že tato volba je nákladná a je to v rozporu s politikou rady. A do budoucna vysíláme takové varování. Vyhovuje vám? toto. Můžeme to odhlasovat takto. Kdo je pro toto znění doplněné tímto ústním pozměňovacím návrhem? Děkuji, já myslím, že to je jednomyslné. Kdo je proti? A Sidon je proti, protože jsme nešli tak daleko, jako chtěla ona. A kdo se zdržel? Výborně. <clears throat> Přijato. A je to jednomyslné stanovisko, bych řekl, plus. No. Plus Sidonie eh, ta řekne, že je to příliš umírněné. Děkuji, děkuji i panu a, a, eh, mm, řediteli agentury eh, za přítomnost a my, mm, má naši plnou důvěru v tom, jak bude plnit úkoly, tato agentura. A ještě nám zbývá pár minutek a na poslední téma, to je Berek. Moniko, to bude jednodušší. Das ist auch. Ano, to je jednodušší, nás se o Berek. Eh, Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, které vznikl v roce 2009. A i když kolega snažil obhájit svoji vlast. Lotyšsko není bohatší než eh, Anglie, ale já děkuji Lotyšům, co dělají pro tuto evropskou agenturu. Jedná se o projekt budov. Je to historická budova v centru, vlastníkem je lotyšský stát 780 metrů čtverečních. Tam máme už 11 parkovacích míst pro o něco méně lidí než v Londýně. Maximální kapacita je všem 30 lidí a máme 11 parkovišť, nicméně vláda nám na dva roky poskytuje tuto budovu zcela bez placení nájemného, nájemné přebírá lotyšská vláda, renovaci také, délka smlouvy 10 let do 31. března 2021 je možné také podat výpověď, při dodržení šestiměsíční lůty plánování podpisu smlouvy duben květen a přestěhování k 30. květnu 2011. Bezpečnostní zařízení i zde část přebírá lotyšská vláda a podíl agentury je pouze 20 tisíc eur. Vedlejší náklady 80 tisíc, elektřina 50 za eh, ochranu, 10 tisíc za údržbu, uklid. Po dvou letech eh, budou, bude to nájemné také velice rozumné, 2420 euro za měsíc na metr čtverečních, jsou to 3 eura 10 a celkově za rok 29 tisíc eur 40. Já mohu jedině říci, děkujeme lotyšské vládě Takové to nájemné bych ráda viděla všude a to bych souhlasila ráda s nájemným pro každou agenturu, kdyby to takto bylo. A právě toto je projekt, který, když nám byl předložen, tak byl předložen v tak perfektním stavu, kolegové to jistě potvrdí, že zpravodajové opravdu neměli nic na práci, neměli už co, na co by se ptali, protože při takovýchto cenách nájemného budeme rádi souhlasit nebo nebudeme vydávat žádné další stanovisko, pane předsedu. Děkuji, žádné připomínky, poznámky, žádné stanovisko a e, e, podpoříme zpravodajku. Ještě Monika chce něco doplnit. Nechci nic říct k Berek, ale dovolte mi jenom krátkou informaci o e, Vroclavě. Je tam nové společné externí místo, ale budova je nákladově skutečně výrazně pod tím, než bychom to museli notifikovat. Chci pouze tedy informovat rozpočtový výbor, že tedy bude informační kancelář ve Vroclavi, informační kancelář Evropského parlamentu a Evropské komise. Obdrží budovu, která je velice výhodná a v průběhu dvou let eh, zde má být řádný postup eh, hlediska nemovitostí pro zřízení tohoto místa, ale v příštích 24, 24 měsících máme nájem asi 5000 euro měsíčně. Ten postup je velice rozumný. Chci o tom jenom informovat, je to výrazně pod tím, co bychom měli notifikovat, ale chci, abyste o tom věděli. Děkuji. Merci bien. Děkuji. Vroclav, Vroclav, Breclau, německy. Aha, dobře. E, tak to jsem chtěl tady upřesnit. Děkuji, děkuji Monice za vynikající práci. Já myslím, že tady do budoucna to bude významné stanovisko. A teď můžeme přejít k hlasování. A nejprve. Hm, takže to je bod 17 programu. hlasování o zprávě Barbary. Týká se to eh, použití eh, toho globalizačního fondu eh, ve prospěch zaměstnanců General Motors v Belgii. Než začneme s hlasováním, pan Epping má poznámku. Well, Děkuji, pane předsedo. Funguje tlumočení? Děkuji, pane předsedo. K tomuto bodu bych možná něco řekl, protože tento podnik leží e, v mém volebním okrsku a já se nacházím nyní ve speciální situaci. Budu totiž hlasovat proti přiznání dotace projektu, který je v mém vlastním volebním okrsku a to je možná výjimka postupu při hlasování. Proč? General Motors, když zavíral eh, Opel eh, v Antwerpách, tak poskytl 400 milionů eur pro eh, kompenzaci propuštění. To znamená 153 tisíc eur na zaměstnance. To znamená, zaměstnanec toho fondu dostane 153 tisíc eur bruto. To je obrovská částka. A samozřejmě, kdybych já byl zaměstnancem firmy Opel, tak bych to také uvítal. To vede k tomu, že velká část zaměstnanců firmy Opel využila eh, této možnosti a opustila daný podnik. Pak jsou zde vlámské podniky. Vlámská ekonomika, jak víte, velice prosperuje, stejně jako německá ekonomika a podniky hledají zaměstnance, takže pro tyto osoby není problém najít novou práci. Naopak, eh, podniky klepají na dveře a říkají, zde máme smlouvy pro vaše zaměstnance a zaměstnanec Opel říká, počkejte, musí mě nepřed propustit, já musím obdržet odstupné a pak půjdu k vám. A to se stalo. 1800 zaměstnanců bylo propuštěno a dostali na osobu eh, vysoké odstupné. A když toto vidím, tak si kladu otázku, zda ještě vůbec potřebujeme příspěvek z globalizačního fondu. Nebylo by možné tyto peníze využít nějak lépe? Neměli bychom také pohlížet na daňového poplatníka, který musí dát k dispozici tuto částku. Já, pane předsedo, budu hlasovat proti. A když se řekne, ty peníze je třeba utratit a ať oni potom zjistí, eh, utraťte si je chcete, ale já budu hlasovat proti zatěžování daňového poplatníka a to i přesto, že tento podnik leží v mém volebním okrsku. Děkuji. Ano, děkuji. Eh, většinou eh, rozprava eh, se již nekoná, když se hlasuje. Ano, ale ještě paní Andra se nechce slovo, takže dám slovo jí a potom zareaguje Barbara. Jenom chci připomenout zde členům, že problém statutu fondu, respektive jeho případného zrušení nebo pokračování, tak to Eh, bylo téma, které jsme zpracovali prostřednictvím zprávy pana Portaše, našeho kolegy z GUE, a to byl eh, bod, o kterém se i hovoří eh, ve zprávě, kterou připraví výbor ŠUR. Ano, a tam se řeší právě ten problém, o kterém mluví pan Epping. A pokud jde o dnešní téma, tak tady jsme již diskuzi uzavřeli a máme jenom hlasovat. Takže ještě dám slovo tady paní Andrasen a poté Barbaře, která to uzavře a budeme hned hlasovat, paní Andrasen. Thank you, Chairman. Děkuji. Já chci jen zdůraznit, že to, co právě teď vysvětlil pan Epping, ukazuje to, co tvrdím už řadu měsíců i ve výboru ŠUR. My vůbec nemáme ponětí, jakým způsobem se tyto peníze využívají a nikdo se nesnaží určit, jestli tyto peníze se skutečně užívají pro ten účel, pro který jsou vyčleněny, anebo pro účely úplně jiné jak dlouho ještě budeme schvalovat tyto eh, transfery z Fondu pro přizpůsobení se globalizace bez toho, abychom věděli, jakým způsobem se ty peníze využívají. To je přece nezodpovědnost, nezodpovědnost tohoto výboru schvalovat takovéto transfery. Děkuji. Dobře, děkuji za tuto poznámku, Barbara. Ehm, Barbaro, můžeme přejít k hlasování? Ano, pane předsedo, můžeme přejít k hlasování, jak jste řekl i vy, nemůžeme znovu otevírat diskuzi. A takže, e, e, pane Hepping, já jsem neměla možnost vyslechnout e, vaše podobné připomínky, když jsme vedli rozpravu v tomto výboru. Ale chci uklidnit kolegy, i když možná to neříkám jasně, ale já pokaždé hovořím o stejných věcech a to, že tyto peníze eh, se eh, nedostanou do kapes těch podniků nebo do kapes těch zaměstnanců. Ne, to jsou peníze na profesionální školení, přeškolení, jazykové kurze, kurzy, třeba aby se mohli ty propuštění naučit nějaké nové jazyky, a, e, nebo kurzy informatiky, počítačové kurzy tedy a tak dále. To já vždycky připomínám, opakuji zde v parlamentu a samozřejmě tudíž my máme možnost zjistit, jak tyto peníze se použijí takže spíše než hovořit o těchto vašich obavách zde ve výboru, tak mi to napište, nebo napíšeme to společně komisi, a ať nám komise vysvětlí, jak eh, tyto peníze byly využity a eh, abychom měli jistotu potom, vzhledem k tomu, že tyto prostředky, peníze nelze používat jinak, než jak jsem právě vysvětlila. A především jsou to peníze, které se používají třeba i pro eh, to umožnit jim přejít do nové profese. A samozřejmě to je pod kontrolou Evropské komise a tudíž eh, i našeho parlamentu. Pokud potřebujete informace, tak eh, stačí se obrátit na příslušné oddělení a ne tady o, o tom hovořit pouze mezi námi ve výboru zde, že toto nám dělá starosti a tak dále. Hm já nerada to slyším pořád opakovaně, že někteří kolegové kontinuálně opakovaně zde vyjadřují tuto skepsi a e, potom se to dostane tedy do takových různých e, tedy kuloárů a e, začne se o tom hovořit ve veřejném mínění a takže já myslím, že my do budoucna bychom měli využít tento fond jako určitou šanci pro budování Evropské unie a pokud vy v to nevěříte, no tak eh, jděte pryč, opuste tuto instituci. Pan předseda, uzavřeli jsme rozpravu. Ne, ne, ne, já už, pane Hartongu, nedávám slovo. Já jsem řekl, že rozprava je u konce. Point Ano, formální technická připomínka. Ah, pane předsedo, žádám odložit toto hlasování, protože ještě nemáme k dispozici dostatek informací. Bien. Euh, Paní zpravodajka navrhuje, abychom hlasovali. Vy navrhujete, abychom hlasovali. Dobře. Ano, takže budeme hlasovat teď o návrhu pana Hartonga. Kdo je proto, abychom nehlasovali, abychom odložili hlasování? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti odložení hlasování? Většina. Budeme hlasovat. Výborně a beru si k ruce hlasovací seznam. Máme zde tři pozměňovací návrhy. Všichni mají tento seznam. Jsou tam tři pozměňovací návrhy. Odstavec velké E. Úvodní ustanovení velké E. Návrh číslo jedna. Pan Alvaro a jeho političtí eh, zpřízněnci. Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti? Víc než sedm. Zdržel se? Dva. Návrh je zamítnut. Návrh dva stejných autorů. Zpravodajka je proti. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? Víc než 8. Kdo se zdržel? 1, 2. Návrh je zamítnut. Návrh číslo 3. Stejní autoři. Spravodajka je také proti. Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? Více než 8. Zdržel se 2. Se zdrželi. Takže trochu odlišný výsledek, ale platí, že tyto tři návrhy jsou zamítnuty. Hlasujeme o celém návrhu, eh, takže původním znění zprávy, kde je pro. proti, Eh, pardon, počítáme, počítáme ještě. Hmm. 26, 27 se mnou, kdo je proti. 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel? Jeden se zdržel, výborně. A takže zpráva je přijata. Blahopřejeme zpravodajce. Nyní eh, převody. Bod 18. Paní zpravodajka pro rozpočet 2011. Uh, to číslo transferu se týká přesně toho, o čem jsme právě hlasovali. Je to hlasování o převedení eh, částky 9 milionů 593 tisíc 9301 eura a já doporučuji hlasovat pro tento přesun. Předpokládám, že to bude stejná většina a samozřejmě hlasovat budeme. Kdo je pro tento převod eh, prostředku? Děkuji. Kdo je proti? Asi to bude, to budou stejní členové. Kdo se zdržel? Děkuji. Eh, takže převod je odsouhlasen. Děkuji Sidony. A nakonec poslední hlasování Helga. Takový malý převod, ale nám to představí. Účetní dvůr chce převést 120 tisíc euro ze své rozpočtové linie bezpečnost a dohled nad budovami do Eh, právních nákladů a eh, náhrady škody. To je nezbytné eh, k úhradě jakýchkoliv žalob, žádosti o právní pomoc podle článku 24 pravidel pro zaměstnance. Není úplně možné předem určit náklady na odškodné proto se žádá o tuto částku. Kdyby bylo možné získat další informace pro zvýšenou eh, potřebu mm, právní pomoci, eh, museli bychom eh, slyšet od soudu. Takže já bych stála o další informace. Děkuji. A máme tady zastoupen účetní dvůr, takže prosím představte se. Dě- děkuji. Já se jmenuji Kiatros, vedu jednotku pro rozpočet účetního dvora ta žádost eh, o tento převod je žádost o pomoc pro zaměstnance soudu podle článku 24 a když jsou splněny podmínky článku 24, tak eh, je soud povinen eh, tuto pomoc poskytovat. V kontextu takovéto pomoci. Se jedná o důvěrné informace. Já vám chci říci to, co vím o kontextu tohoto rozpočtového převodu, který se týká dvou samostatných věcí. Za prvé se eh, jedná eh, o to, že kolegium soudu poskytlo pomoc čtyřem zaměstnancům, kteří eh, jsou obžalováni z toho, že Eh, zaměstnanci jiné organizace se dopustili závažných porušení eh, a tyto případy pravděpodobně eh, skončí před soudem. Co se týče těch nákladů, prozatím nelze odhadnout přesné ty náklady, proto jsme tedy odhadli 20 tisíc na každého zaměstnance. Pakliže se podaří vyhrát ty kauzy, tak eh, samozřejmě naši právníci budou chtít eh, ty soudní výlohy eh, dostat na zpátek. Takže my žádáme tento převod z úspor, kterých se nám podařilo dosáhnout na rozpočtové lince bezpečnost díky různým organizačním změnám v oblasti bezpečnosti. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le Děkuji, pane řediteli. Paní zpravodajko, co vyvodíte z této odpovědi? Ty informace jsou dostatečné a proto doporučuji hlasovat pro tento převod. Très bien. Výborně, děkuji. Takže budeme hlasovat o návrhu o, o převodu. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Dva proti, zdržel se nikdo. Převod je tudíž odsouhlasen. Žádné další převody, Helko? Ne? Nemáte nic jiného. Dobře. Výborně, děkuji. A my jsme tímto vyčerpali program naší schůze KOBU jako takové a já přeruším na 10 minut teď a prosím, nevzdalujte se příliš a v 11.30 tady začneme se společnou schůzí s výborem Kokobu a budeme hovořit o revizi finančního nařízení. Na 10 minut přestávka.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 Klid, prosím, budeme pokračovat s výborem KOBU a s potěšením zde vítáme na společném zasedání, veřejném společném zasedání eh, výbor KOBU. Jsme rádi, že tady máme i nějakou veřejnost. A i máme zde tedy eh, místopředsedu Jean-Pierre Odyho, místopředsedu eh, výboru Kokobu, který nám vysvětlí, proč je tady. A děkuji. Eh, za prvé chci zde pozdravit členy výboru KOBu a jsem velice rád, že článek 51 nám umožňuje pracovat společně, tedy společně jako výbor KOBu a KOKOBu a také chci omluvit pana předsedu de Magistris, který doufá, že příště se zúčastní a on teď eh, bohužel tady nemůže být, protože eh, je tam volební kampaň. A pro mě je to eh, velká radost, že zde mohu ho zastupovat a jsem velice rád, že zde mohu být. My jsme se dohodli, že Eh, tomuto zasedání dnešnímu bude předsedat Alen Lamasur. Děkuji, kolego. Eh, a eh, nevýhoda je, že oba, oba místo předsedové patří do stejné politické rodiny a jsou ze stejné země. Ale pokusíme se o maximální objektivitu i vzhledem k významu tohoto tématu. Přijetí programu žádné připomínky, takže bod jedna přijat. Odsouhlasení zápisu z našich dvou schůzí, které se konaly 13. 14. července a potom 28. Ehm, září 2010. Pokud nejsou žádné připomínky k těmto zápisům a nebudou zneseny do konce schůze, této schůze, tak se budou považovat za odsouhlasené. A přistupujeme rovnou k bodu 3, což je reforma novelizace finančního nařízení, které se vztahuje na rozpočet Unie a podle článku 51 jednacího řádu, tak na tom spolupracují naše dva výbory již několik měsíců. Děkuji zpravodajům a členům pracovní skupiny, kterou zpravodajové řídí a která vykonala již velkou práci která vyústila eh, ve společný návrh zprávy, o které zde budeme jednat. Chci dát slovo obou zpravodajům a požádám je, aby eh, byli co možná nejstručnější. Máme méně než hodinu na výměnu názoru o tomto významném tématu. A začnu. <clears throat> Chtěl jsem začít eh, ze zdvořilosti Inge, Ingeborg, ale, eh, pan, ale oni se dohodli, že to bude nejprve pan Rivellini, takže pan Rivellini má slovo. Grazie, presidente. Cercherò di essere... Děkuji, pane předsedo, já se pokusím o maximální stručnost, ale dnes s kolegyní Gresle předkládáme návrh zprávy eh, o změně finančního nařízení, což je věc velice složitá a objemná. Jde o 220 eh, pozměňovacích návrhů a eh, tam došlo mm, k chybě v, v očíslování, tedy 98, to je milné číslování a potom zde mm, máme i některé velice významné eh, pozměňovací návrhy k tomuto návrhu nařízení komise. My vezmeme do úvahy všechny možné hypotézy, které zde eh, jsme slyšeli i při těch neformálních jednání s výbory, které jsme slyšeli od poslanců členů pracovní skupiny a <clears throat> také i mm, názor veřejného ochránce práv a účetního dvoru. Ale nejprve, nejprve jsme chtěli dát hlas příjemcům, příjemcům prostředků tak aby oni profitovali z té reformy především. Já se pokusím se dohodnout s kolegyní Gresle a e, i vám říci, jak vidíme tyto pozměňovací návrhy a jaké jsou ty hlavní e, směry. A potom kolegyně bude hovořit specificky o dvou delikátních věcech, aspektech, a to je e, veřejno-soukromé partnerství PPP a ty finanční nástroje. Zde já doufám, že takto i na základě dokumentu, který jste obdrželi, budete sledovat eh, eh, jednotlivé, jednotlivé ty články a čísla. 1 až 11. Tyto návrhy se snaží eh, se zaměřovat na tu Evropskou diplomatickou službu. Ale právní služba jasně nám říká, jaké jsou ty podmínky a termíny. Dále 11 a další pozměňovací návrhy, ty se zabývají tím, že bychom tam měli eh, dát ta ustanovení, která se týkají eh, plnění, to je bývalý článek 290, že i tento by měl být reflektován v tomto nařízení a to jsou zásadní ustanovení pro celé nařízení. A v tomto mm, případě jsme v podstatě nic nevymysleli znova, my jsme pouze transponovali e, ty způsoby plnění, které figurovaly v stávajícím nařízení. Ale e, snažíme se především ochránit zde výsady parlamentu, tak jak i vyplývá z Lisabonské smlouvy. A to především nová role parlamentu, který e, působí v rozpočtu. To jsou návrhy 24, 33, 59 především. A zde je povinnost informovat parlament o rozhodnutích komise a to především, když mm, jde o rozhodnutí, kterými se odchyluje od e, finančního nařízení. A takže třeba pokud jde o storna, nebo pokud jde i fin, různé finanční operace, transakce povinnost informovat, potom transparentnost, kontrola. E, to je třeba ještě zlepšit a především i e, na, e, na návrh účetního dvora jsme sem zavedli článek 29. To je ne, riziko ne, telor, netolerovatelné chyby. A mm, tady e, vlastně e, my jsme chtěli toto e, mm, vytvořit jako nástroj pro řízení rozpočtu. Návrh 47. Tam se snažíme i zlepšit takové povědomí, povědomí, povědomí o finančním programování. Chceme tedy, aby komise Eh, eh, když připravuje hm, programy tak, aby je eh, vytvářela na ročním základě, aby to bylo jasné. Dále 49, 50, 48 tyto návrhy také hovoří o roli parlamentu v rozpočtovém řízení a to je, myslím, solidní základ pro <clears throat> poskytování informací a kdy eh, jde především o rozpočet věnovaný na projekty PPP či jiné finanční nástroje, především když zde existuje velké riziko ztrát. A určitě to lépe vysvětlí kolegyně Kresle. Dále návrh parlamentu. Potom jich se snaží omezit eh, ty, ten počet nebo frekvenci opravných rozpočtů které by měly existovat. Pouze je to nutné, protože jinak to brání plnění politických cílů parlamentu. To je návrh 53. Návrh 69 a následující. Tam se snažíme, eh, aby komise eh, byla zodpovědná za plnění rozpočtu. Proto všechna dokumentace musí být poskytována eh, orgánu, který uděluje Eh, absolutorium 71, mm, 78 eh, eh, a další to v podstatě je taková alternativa k článku 56 návrhu komise. To je vlastně výstup ze semináře, který komise konala spolu s experty z členských států a mm, i parlament zde neustále Eh, apeloval na eh, to, že by ty DASy, ta národní ujištění, měla být podepisována ministry. Já bych chtěl ještě zmínit návrh 84. Tady zavádíme takovou eh, záchranou klauzuli, kde je možné přerušit platby nebo odložit platby v případě, že zde neexistuje dostatečná záruka řádného dohledu kdy tedy existuje špatné fungování nějakého akreditovaného úřadu v členském státu. A <clears throat> velice stručně ještě bych chtěl připomenout návrh 115 o eh, redukci eh, lhůt na eh, platby to jsme již i vlastně odsouhlasili ve směrnici o veřejné správě. Potom máme zde i e, návrh 159 e, například o, e, o clearingu a o příslušných orgánech. Potom 139 zjednodušená kontrola kde se eh, tedy stanovuje takový finanční limit 800 tisíc euro. Potom je tady návrh o degresivitě, potom 117 o zavádění e-governmentu, eh, tedy elektronických komunikací eh, v tomto nařízení. A závěrem chci ještě zdůraznit významný výdobytek který se nám podařil. A <clears throat> zde bych řekl, především eh, za výbor Kokobu. Eh, máme zde články 146, 155 eh, a další. A díky těmto článkům se nám podaří urychlit absolutorium o měsíc. A to je také velice významné pro nás. Děkuji, děkuji, pane zpravodaji. Paní Gresle. Vielen Dank. Děkuji. Já bych ráda poukázala na to, že jsme se pokusili udělat takovou jednolitou reformu a myslím si, že se nám to také podařilo. Takže já bych žádala o to, abychom některé vyjednávací pozice, které jsme vybudovali v naší zprávě, udrželi a aby nebyly rozbity protože to budou tvrdá jednání s radou a s části i s komisí. Ráda bych poukázala na článek 156 Shared Management. To nám způsobuje velké obavy. To, co se odehrává v článku 56, jsme znázornili v takové tabulce. Tu tabulku obdržíte zítra a také obdržíte nový návrh zpravodaje pro článek 56, kde Eh, zahrnujeme také dosavadní návrh rady a zohledňujeme názor výboru REGI, regionálního výboru. Chci všem kolegyním a kolegům říci, prosím, počkejte do zítřka, než budete formulovat pozměňovací návrhy. Bylo by dobré, abychom tu naši komplikovanou pozici se pokusili sladit. Tolik tedy článku 56. Vedli jsme řadu neformálních jednání s komisí, kde jsme se pokusili vysvětlit naše pozměňovací návrhy. Já bych ráda hovořila o jednom z nich, protože e, z toho vychází kritika komise, alespoň tak učinila v e-mailu, který nám adresovala že prý v tomto návrhu vytváříme byrokracii. Hovoříme o pozměňovacím návrhu číslo 7, e, kde jde o úroky na předběžné financování. Jak víte, tak evropský rozpočet vychází z předběžného financování téměř kompletně. Zatím to bylo tak, že kdykoliv bylo předběžné eh, financování, ta komise příjemce nutí k tomu, aby to předběžné financování uložil na účet, který je úročený. A v novém návrhu komise veškeré tyto úroky odstranila. A problém je v tom, že Eh, ty úroky znamenají 50 milionů eur ročně a to už je docela hodně peněz. My se shodneme s komisí na tom, že tento závazek, eh, aby se tam vznikaly úroky, že to odstraníme. Říkáme, že když příjemce obdrží peníze, tak je může uložit kam chce. Není nucen, aby to ukládal na úročený vklad. V tom spočívá naše inovace ale pokud tam úroky budou, tak tyto úroky musí jít ve prospěch daného projektu. A pak bude podíl EU náležitě snížen e, podle těch úroků. Ale nemůžeme přece e, říkat, že si člověk může nakládat s těmi úroky, jak chce, protože jsou to peníze Evropské unie. A o to se e, komise nepostará. Co se stane, když vzniknou úroky? Když úroky vzniknou, tak musí být využity pro projekt. Nejde tedy, aby z těchto úroků například financoval eh, výzkumný ústav svůj vánoční večírek. Jde o to, aby se s těmito věcmi, eh, penězi neděly věci, které by poškodily obraz Evropské unie. Nejjednodušší by bylo, kdyby tam žádné úroky nebyly. To by bylo potom nejjednodušší. Další problém je také v tom, protože zde se jedná o miliony, když dáme k dispozici tolik peněz, tak ten když se ten příjemce, když ten příjemce odmítne dát ty peníze dále, protože bude mít úroky z příjmu, které by mohly eh, použít. Takže my se postaráme o to, aby ty peníze zůstaly vlastně u toho prvního člověka, který je dostane, dá si je do spořitelny, vydělá na tom a potom až po měsících ty peníze možná dá dále, ale my chceme financovat politiku, takže my chceme postarat o to, co uděláme, aby se ty peníze skutečně dostaly tam, kam se mají dostat a nezůstaly vyset eh, někde na vysoké státní úrovni nebo v nějakých excelenčních sítích, které to potom rozdělí nějakým platformám neziskovek, které budou vděčné, když budou mít další zdroje financování, kde se nemusí starat potom ani o ty úroky. Takže o to nám jde a já jsem proti tomu, že by tento pozměňovací návrh přinášel další byrokracii. Tento návrh řeší problém, který komise ani neviděla. A u každého pozměňovacího návrhu, o němž eh, komise říká, že přináší administrativní zátěž, Mohu přinést celou řadu argumentů. Ale vybrala jsem pouze tento jeden příklad. Protože na přání kolegů z rozpočtového výboru jsme chtěli hovořit o projektech PPP v rámci dnešního zasedání. Návrh finančního nařízení přináší různé změny, je to PPP a finanční nástroje. PPP zatím existují na základu článku 100 87. Patří sem například JTI, například také projekt ITER. A zatím k tomu nejsou žádné ustanovení finančního nařízení, zatím se vychází pouze z nařízení rady a právě v projektu ITER jsme viděli, že jsou tam problémy, že si protiřečí nařízení rady a finanční nařízení, že to, co jsme naplánovali ve finančním nařízení, není zohledněné v nařízení rady. Takže teď si musíme rozmyslet, zda si přejeme nadále takovéto konstrukce, kde nejsme zapojeni do postupu spolurozhodování, anebo zda umožníme to, abychom nějakým způsobem zapojeni byli. Protože nadále tomu bude tak, že při PPP eh, bude pouze vyslyšeno eh, názor parlamentu, takže je důležité, abychom se tím zabývali. Návrh komise má tři formy PPP. Za prvé PPP na základě vnitrostátního práva, za druhé PPP na přímém základě e, smluv, smluvních ustanovení a třetí forma na základě sekundárního práva. My to vítáme. Vítáme, že PPP je vůbec upraveno ve finančním nařízení, protože dosud tam panovala velká nejasnost a nejistota, ale komise zde skutečně otevřela do kořán všechny brány. E, navržená ustanovení jsou málo precizní a lze je interpretovat různě. A to jde na úkor soukromých partnerů, protože nejasnosti byly doprovázeny v minulosti vždy se sílenou kontrolou a vyžádáním peněz zpět. Takže nám jde o to, aby zde byla vytvořena právní jistota a závaznost. Zavedli jsme notifikační e, lhuty směrem k nám, co by orgánů rozpočtovému a absolutoria. A Nejde o to mít PPP na základě speciálních předpisů smlouvy, protože zde je pouze slyšen náš názor. PPP podle vnitrostátního práva znamená toto. Vedení rozpočtu lze přenést právě na tyto soukromě vzniklé společnosti. A komise má se stát partnerem nebo společníkem v takové společnosti. Takže si to představte, komise jako partner jde do daného členského státu a podle místního vnitrostátního práva zakládá PPP. Myslíme si, že bychom měli spíše sázet na eh, řešení na společné úrovni, eh, na, společ, na úrovni EU a společenství, takže navrhuji toto vypustit, protože vnitrostátní právo jeho zapojení komise do něj to neznáme, jsou zde různá e, rizika ručení, která bychom nikdy nezvládli kompletně promítnout, takže navrhujeme tento e, bod vypustit. Jinak vše, co bude zakládáno na základě smluv anebo sekundárního práva, tam si přejeme spolurozhodování parlamentu. A chceme zmocnění komise, aby vytvořila vzorové finanční nařízení v rámci eh, delegované legislativy, ale chceme, aby účetní dvůr k, této, tomuto odlehčenému finančnímu nařízení vydal svoje stanovisko. V případě ITER to tak nebylo a následky neseme do dnes. A u těch ostatních eh, modelů z Clean Sky nebo jiných projektů máme jiné problémy, které ale nejsou tak závažné nevyrojevují se tak závažně jako tam. A také chceme zavít takzvaný personální statut light, protože to přináší flexibilitu a umožní to lépe fungovat PPP. Kontrolní pravomoci interního auditora komise, OLAFu a účetního dvora mají také mít e, možnost existovat. To znamená, že se tato, ten konstrukt rozšíří i na ně. E, dokument, který dostaneme v souvislosti s rozpočtem. Tam chceme vlastní pracovní dokument k PPP, aby tam byla bilance loňského roku výkonu PPP, administrativní náklady, operativní náklady, eh, počet zaměstnanců a informace o používání finančních nástrojů v rámci PPP protože PPP také může používat finanční nástroje. Takže my jsme se pokusili zajistit transparentnost jak pro rozpočtový orgán, tak pro orgán udělujícím absolutorium. Mělo by se to odehrát v rámci pracovního dokumentu, který obdržíme k rozpočtu. Podle našeho názoru by to měl eh, být samostatný dokument k PPP, anebo by to aspoň měla být eh, příloha. Potom finanční nástroje. I zde velice vítáme to, že komise chce tuto problematiku upravit. Stávající finanční eh, pravidla máme například omezeně v loan sharing facility a eh, v fondech Jasper, Jessica Jeremy. My jsme se dosavadními finančními nástroji zabývali a pokusili jsme se analyzovat jejich výhody, nevýhody, poučit se z toho. Poučit se pro finanční nařízení. Obecně lze říci, až zde cituji Evropskou investiční banku, že eh, došlo k jakémusi mushroomingu finančních nástrojů, že tak jak si divoce rostou, takže jde o to zabránit tomu, aby každý si dělal, co chce. V dohodě s předsedou Maštatem jsme udělali několik kroků. Mimo jiné chceme upřesnit eh, riziko ručení. V rozpočtu Unie účetní dvůr zde naznačil, že není schopen eh, zde mít absolutní přehled, protože nemají kon, zde kon, eh, auditorskou zkušenost. My jsme z té studie eh, vyněli několik věcí a zaměřili se na kontrolní práva a povinnost notifikace. První návrh eh, finančního nařízení komise de facto tyto body vůbec neupřesňuje. V non-paperu eh, komise tento nedostatek opravila a to je pro na, tento non-paper základ pro naše pozměňovací návrhy. Takže my jsme se snažili podívat na typy finančních nástrojů, z toho non-paperu jsme vzali jejich definici. Tuto definici jsme zahrnuli do finančního nařízení, to je náš návrh. Eh, potom riziko výpadku používání finančních nástrojů chceme také stanovit, to je pozměňovací návrh 167 a komise by měla dostat možnost, aby také prováděla finanční nástroje jiných, je to pozměňovací návrh 168. My upozorňujeme na to, že německý překlad je chybný, je to překlad z, původní, z originálu byl anglicky. U finančních nástrojů jsme také stanovili to, že musí být stanovena evropská přidaná hodnota jako zásada. U inovačních rizik anebo naručení k trhu chceme zabránit komplementaritě, takže nechceme náhradu jiných finančních zdrojů, chceme transparentnost nákladů a také usilujeme o to, aby konflikt zájmů a finančních, financujících bank nevznikl. To je návrh 170. A potom je to pozměňovací návrh 173 Dále notifikace. Komise má každý rok informovat o docíleném pákovém efektu a i v rozpočtové proceduře tam je pozměňovací návrh 50. Tam chceme vědět, jaký je vztah mezi kapitálem Evropské unie a třetím kapitálem, jak vypadají příjmy a výdaje ve finančním nástroji, jak je, jaké je celkové riziko pro rozpočet unie globálně i v jednotlivých nástrojech a chceme zabránit tomu, aby došlo k pozdějšímu předlužení příjemce. Také chceme přehled eh, geografického rozložení aplikace prostředků a přehled personálu. Takže to bylo jenom velice rychle představení těchto bodů a děkuji za tuto možnost. Merci, Inge. Děkuji, Inge, děkuji obou zpravodajům, kteří velice jasně představili ty hlavní body e, na e, ke kterým e, naše oba výbory a zpravodajové se musí vyjádřit. Zkušenost nám ukázala, že finanční nařízení je zásadním dokumentem. Hlavní cíl našeho jednání je zde snažit se nějak sladit jednak tu rigoróznost, ale i jednoduchost řízení. Eh, víme, že tam v posledních letech docházelo k byrokratickým excesům a víme, že to bude dost těžké sladit. Helga Tripa. Ještě jednou děkuji oběma zpravodajům za tu prezentaci a za veškerou práci. Já chci obecně říci, že my podporujeme paní Gresle, co se týče PPP eh, a mám ale ještě několik doplňujících otázek k těm finančním nástrojům nejsem si jistá, jestli eh, vlastně se tady trošku příliš nepřitahují otěže a proto se chci zeptat paní Gresle, proč chce zakázat komise eh, nechat ty finanční instrumenty nepřímo řídit a máme také v návrhu 172 vlastně do jaké míry je možné, aby OLAF zasahoval v třetích státech, jestli by na tom paní Gresle mohla odpovědět. Je vous remercie. Děkuji. Ještě některý další kolega si přeje slovo a využít přítomnosti našich dvou spoluspravodajů a Evropské komise. Takže paní Karbajo nejprve a poté pan předseda Odi, Paní Karvajo. Uh, Děkuji. Jenom velice stručně chci poděkovat oběma zpravodajům a paní Gresle za výbornou spolupráci s výborem ITRE. V té zprávě o zjednodušení, kterou jsme vypracovali za účelem zjednodušení pravidel programů výzkumu a inovací, z těch 70 doporučení v té zprávě byla asi jedna třetina, která vyžadovala změny finančního nařízení. A já a pan Ody jsme tyto informace paní Gresle předali a ona to všechno zváží v rámci finančního nařízení, aby byla možnost se dobrat z jednodušších programů pro výzkum a inovace v budoucnosti, takže já jí velice děkuji jménem všech výzkumníků v Evropě i jménem všech malých a středních podniků. Tady je to zjednodušení velice důležité ve prospěch těchto lidí a musí se dostat i do finančního nařízení. Děkuji. Děkuji, ještě využiji toho a připomenu, připomenu, že mm, jsou zde další dva výbory, které jsou dotčeny tímto finančním nařízením a to je výbor eh, ITRE, který má na starosti především zde vědu výzkum a potom eh, výbor REGI. Ty také mají zájem. Také mi bylo připomenuto zde i, že eh, výbor pro zahraniční záležitosti AFET také se chce vyjádřit stanoviskem. Pan místo předseda Ody, velice stručně. Eh, taková odvážná myšlenka. Bylo mi řečeno, že je nereálné eh, v našich institucích toto prosadit. Ale my zde máme článek 156, eh, který je předmětem pozměňovacího návrhu 186 a tam se hovoří o absolutoriu a jeho lhůtách zatím. Třeba když máme účetní období rok 2009, tak v roce 2010 eh, budeme jednat o absolutoriu a hlasuje se do 15. května. Ale v soukromém sektoru, pokud eh, vezmeme <clears throat> komplikované struktury, třeba nadnárodní společnosti se, mm, se já nevím, s ceřinými společnostmi, něco srovnatelného s námi, tak tam audit u závěrky je většinou do 15. Eh, ledna, potom představenstvo začne ke konci března zveřejňovat výsledky a je velice málo kdy, že by se to neodsouhlasilo do 30. června následujícího roku. Já si myslím, že by zcela logické tedy, abychom zvážili to, abychom mohli uzavřít absolutorium v roce, který následuje po účetním roku, jehož se to absolutorium týká a ta uzávěrka to týká. Samozřejmě tady se hovoří o tom, že to je komplikované, překlady a tak dále. Já to chápu všechno, ale jenom <clears throat> zde bych rád, aby se mm, k tomu vyjádřil i účetní dvůr. E, samozřejmě účetnictví se vede kaž- celý rok průběžně, takže není důvod neuzavřít účty k 15. E, červenci a i od mm, vlastně února, března již můžeme mít předběžnou uzávěrku a jinak mm, účetnictví se přece vede v průbě, průběžně a já nechápu, proč tam jsou ty průtahy. Já bych rád řekl ano 30. březen pro Eh, účetnictví, uzavřít účty. 30. červen mm, účetní dvůr vydá zprávu a potom parlament bude mít 6 eh, měsíců na mm, svoji mm, kontrolní činnost. Eh, pořád se mi říká, že to nejde, ale já to opět zde vznáším. Děkuji, to je něco, o čem hovořil i pan Rivelíny a to podle mě je významná poznámka, protože politicky i teď je to velice těžké zainteresovat nějak veřejné mínění. <clears throat> aby mělo zájem o e, takovou kontrolu ex post, tedy účetnictví, které proběhlo daleko předtím. E, samozřejmě tady přece e, nikoho nezajímá, co se stalo v minulosti, ale spíš, co se bude dít do budoucna. A kromě toho, když tam ten velký sklus mezi okamžikem plnění, respektive tedy koncem účetního dvora a tím absolutoriem, tak to je ještě o to horší. A vůbec potom je těžší eh, přitáhnout zájem médií a e, veřejného mínění. A pan místo předseda Kalfin. Děkuji. I já se chci stručně eh, vyjádřit k některých, k některým obecným otázkám a také chci poděkovat zpravodajům za práci. Já jsem eh, viděl málo zpráv, které by byly tak důkladně prodebatovány a vypracovány jako tato. Je tady jasný posun směrem ke zlepšení využívání finančních prostředků, včetně toho, co, o čem hovořila paní Cavalio ve zprávě eh, výboru ITRE, co se týče eh, výzkumu a vývoje a to je zvláštní obor, kde normální uživatelé fondů eh, a eh, podmínky eh, orientace na výsledek se, se pro tyto výzkumníky aplikují velice obtížně. Já chci říci, že při dopracovávání textu budeme muset zajistit, aby ta kontrolní pravomoc, která se parlamentu obecně dostala, by se měla týkat i některých dost obtížných a složitých postupů. Uvedu e, příklad. Ku příkladu PPP, e, partnerství veřejného a soukromého sektoru, o němž právě hovořila paní Gresle. My máme řadu dokumentů, včetně seznamů e, aktuálních PPP, analýzy, jak si vedou, ke schválení eh, pro rozpočet příštího roku. Myslím, že to bude znamenat, že parlament bude dostávat mnoho informací. Nevím, jestli je bude vůbec umět absorbovat a využít. Jde o to do, dodržet nějakou rovnováhu mezi dohledem a informacemi, které budou na parlament a na jedné straně a na druhé straně vůbec možností to všechno zvládnout eh, vzhledem k době, kterou na to máme. A co se týče otázek spojených s finančními nástrojem, nástroji, i o tom je třeba pouvažovat. V souvislosti s finančními nástroji jde o využívání veřejných zdrojů ve spojení ještě s dalšími zdroji financování. My musíme zintenzivnit dohled a kontrolu, včetně i efektivity využívání těchto prostředků, ale musíme se zamyslet nad tím, do jaké míry eh, budeme chtít takové ty oficiální formální informace a analýzy, abychom eh, se nedostali do situace, kdy budeme doslova zaplaveni eh, dokumenty a informacemi a ani je nestačíme projednat. Já chci velice poblahopřát paní Gresle ke změnám, některým, které byly velice eh, důležité vzhledem k pravomocem, které mají eh, členské státy, také s ohledem na povinnosti a odpovědnosti eh, nad kontrolou využívání evropských peněz. A myslím, že to je také dobrá aktivita, které se budeme muset i v budoucnu věnovat. Eh, takže tolik jenom obecně k tomu textu a těšíme se i na další konkrétní návrhy. Děkuji. Göran Firm. Děkuji, kolego. Goran Ferm. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád položil obecnou a politickou otázku týkající se finálního výsledku tohoto velkého a složitého projektu. Hlavním účelem, proč se na, zabýváme tím finančním nařízením, je to zjednodušit uživatelům evropských peněz eh, jejich používání a zefektivnit to používání. Občané, eh, spotřebitelé a aplikátoři toho všeho. O ty tady především jde. Jde o to dosa, nejde jenom uh, o to dosáhnout rovnováhy mezi námi, radou a komisí. Takže z tohoto hlediska bychom měli nějakým způsobem vybřednout z, te, z toho hodnocení finančního nařízení uh, s výsledkem, uh, že ta odpověď bude ano, uh, Eh, peníze Evropské unie lze využívat jednodušeji, protože jestli to se nám nepodaří, tak selžeme. Bylo velice zajímavé si pročíst tento eh, dokument, výsledek společné práce, zvlášť ten první odstavec, kde zpravodaj se ptá, jestli návrh komise zjednodušuje finanční nařízení. A pak tady jsou tedy ty body. Eh, zjednodušení a zefektivnění pravidel? Odpověď ne. A já tomu rozumím tak, že zpravodajka se to snaží určitými způsoby napravit, ale to je těžké. My ku příkladu víme, že třeba v Radě pro výzkum a vývoj to funguje v mnoha částech různých aktivit v Evropské unie, nejenom v sedmém rámcovém progr- programu. A to tež platí pro další oblasti. Ku příkladu u nás ve Švédsku máme jeden orgán, který má na starosti eh, Evropský sociální fond i integrační fond, ale pravidla pro eh, tyto dva finanční nástroje jsou úplně jiné, protože patří pod jiné nebo rozdílné orgány komise. Je vůbec možné tedy v te, za této situace zjednodušit a zefektivnit ta pravidla uznatelnosti, aplikace, kontroly, auditu, protože když finálním výsledkem této debaty bude ještě složitější situace, spíše než zjednodušení, tak si myslím, že se dostaneme do opravdu velice ošklivého politického problému. Takže já si Myslím, že paní zpravodajka postupovala velice správně. Tady je velký seznam různých bodů, kde se snaží eh, zkrátit, zjednodušit, zefektivnit a to je určitě dobré, ale nejsem úplně eh, přesvědčen, že obecně se to povedlo celým tím dokumentem. Děkuji, pane kolego Jan Mulder. Děkuji. Asi vás nepřekvapí, že já tedy věřím v ty národní prohlášení o věrohodnosti, ty DASy. Myslím, že je nezbytné, aby v členských státech si vzal někdo politickou zodpovědnost za vynakládání evropských peněz. Nemusí to být e, správní byrokratická odpovědnost, měla by to být politická odpovědnost, ale tato osoba musí politicky odpovídat za to, že to prohlášení o věrohodnosti eh, bude tedy platit. A když ne, tak z toho musí být politická odpovědnost. Proto jsem pro eh, vnitrostátní DAS a to také podtrhuji. Podobně jako předřečník nejsem na první pohled eh, přesvědčen, že skutečně tím dokumentem dosáhneme zjednodušení. Když vlastně si představím, co všechno musí všechny evropské instituce každý rok eh, vyplňovat a odpovídat, když vidím ty hory papíru, které se tím spotřebují, tak nejsem úplně přesvědčen, že je nutné, kolik řidičů použila nějaká delegace, která jela kamsi do Afriky. To mě vůbec eh, Taková ta úroveň detailů eh, nezajímá. Takže skutečně je potřeba dosáhnout značného zjednodušení. Co mě za té situace zajímá mnohem více než normální návrhy tohoto výběru je, jaký postoj zaujímá komise k těmto všem eh, návrhů, protože oni musí eh, zaujmout nějaký vyvážený přístup ke všem těm návrhům. A bylo by dobré, kdyby sekretariát, pakliže proto najde čas, ty pozměňovací návrhy trošku přiřadil k těm kapitolám, ke kterým patří, abychom e, trošku měli větší přehled, jaký rozdíl představují od toho e, předchozího nařízení. Takže myslím, že trošku odborné pomoci, kdyby se nám v tomto směru dostalo, že by to nebylo špatné. Děkuji, pane kolego. Jestli nikdo další se nehlásí o slovo, ano, samozřejmě. Spravodajka, e, dostane slovo na závěr, ale jestli jinak nikdo z poslanců se nehlásí o slovo, chci poděkovat komisi za to, že jsem zaslala tak vysoce postavené zástupce, takže já teď dám slovo komisi, jestli se bude chtít vyjádřit a potom dám slovo oběma zpravodajům. Představte se, prosím, pane kolego. Dobrý den, já jsem ředitelem Centrální finanční jednotky Erik Parady a také eh, v ředitelství pro, rozpočtu, pro rozpočet a zodpovídáme také za finanční nařízení. A máme na starosti především finanční nařízení a eh, veškeré eh, typy jeho aplikace. A zodpovídáme také za rozpočtování společenství, jejich orgánů, delegací, rámcových nařízení a tak dále. Neboli se skutečně intenzivně zabýváme tím vším a také všemi problémy, vůbec, které jsou spojeny s finančním nařízením. E, zazněla tady řada připomínek, tam mám radost, protože vidím, že o finanční nařízení je zde živý zájem. Lhůta pro Eh, podání pozměňovacích návrhů už se blíží. Jestli jsem dobře pochopil, tak hlasovat se bude v červenci. Takže i my bychom rádi přišli s naším vyjádřením a s našimi názory na to, co řekli oba dva zpravodajové. Nejprve obecně. Existuje určitá hierarchie v nařízeních, která se týkají příjemců evropských peněz. Za prvé je tady samo finanční nařízení. Finanční nařízení platí ve všech oblastech, kde se využívají peníze z evropského rozpočtu bez ohledu na to, kdo je příjemcem těchto peněz a jak se zabývají prováděním rozpočtu. Potom jsou eh, akty přenesené eh, působnosti, a to je po Lisabonu nové, je to orgán, který rozhoduje, že mimo těch ustanovení, která jsou méně důležitá, že mimo to může rozhodovat komise formou nařízení. Takže to je ten akt přenesené eh, působnosti a smlouva předpokládá nebo stanoví, že když parlament nebo rada není, nejsou spokojeny s delegováním této působnosti, takže tu, to delegování mohou zrušit. Takže to je mechanismus vynucování si tedy toho, co chci, který před rokem dostala, dostal parlament a rada. A to ve formě pracovního dokumentu, který vypracovala komise. A komise může přijít s takovýmto návrhem. Nebo to může komise rozhodnout samozřejmě pouze poté, co finanční nařízení vstoupí v platnost. To znamená, že ten akt přenesené pravomoci se týká článku 290 Lisabonské smlouvy, byl mnohokrát eh, eh, tedy měněn, nebo respektive je tady řada pozměňovacích návrhů, zpravodajů, které jdou ale proti naší interpretaci smlouvy, zvlášť když eh, se jde o memorandum o porozumění, které nedávno naše tři instituce společně podepsaly. Které má eh, tedy provádět ustanovení smlouvy. Tady je tento problém, my hledáme řešení, od našeho prvního setkání s paní Gressler se snažíme přijít na nějaká řešení, která by zabránila tomu, aby tři poslední pozměňovací návrhy byly odhlasovány. To by totiž nemělo smysl, protože, protože chceme eh, naším přístupem chránit pravomoci všech třech institucí. A pak máme další eh, otázky, které se týkají jednotlivých odvětví a oblastí, ku příkladu jako máme vědu a výzkum, vnější vztahy, strukturální fondy a tak dále. Ty se týkají základních oblastí a vycházejí z, z některých základních článků smlouvy. A zákonodárci jsou stejní, ale mají různé složení. A na základě těchto článků se přijímají ty základní akty pro ty jednotlivé sektory. A mm, samozřejmě Eh, ti, kteří... Takže je zde rozdíl mezi těmi, kteří přijímají ty základní akty a těmi, kteří přijímají finanční nařízení, tedy eh, myslím tady parlament a plénum a potom je to rada samozřejmě. Takže je zde takto hierarchie. Mm, zde vidíte, jak je to komplikované, složité každý třetí rok revidovat toto finanční nařízení. A tudíž to, co se potom dá do finančního nařízení, s tím se těžko dá hýbat vzhledem k té legislativní proceduře, protože ta by vždycky se musela nastartovat, když chceme něco změnit ve finančním nařízení ustanovení, ale tady jsou jednodušší teď. Samozřejmě eh, v těch delegovaných aktech to se potom lépe eh, novelizuje. A je jasné, že to, co platí pro finanční nařízení, je, také platí pro ty základní eh, odvětvové akty. Pokud něco dáte do toho odvětvového základního aktu, Eh, legislativního aktu a pokud tam něco chcete změnit, eh, tak eh, je třeba nastartovat legislativní řízení, ať je hm, tedy spolurozhodování či není a je třeba tedy si dát pozor na to, co dáme do těchto třetí, tří typů aktů. Takže ten, to finanční nařízení, to je principiální nařízení s těmi velkými principy, a s těmi, ale jsou tam různé derogace možné a to se dá do těch základních sektorových aktů a pak jsou ty delegované akty a o, ty tedy přijímá komise. To jsou v přenesené působnosti komise a podle zakládající smlouvy a ty se snáze mění, ty jsou flexibilnější. A potom máme ty sektorové základní akty, předpisy, normy, kde je třeba si uvědomit, že ta legislativní procedura je stejná jako u toho finančního nařízení, to je všechno. Ano, děkuji, to jsme pochopili, pane řediteli, ale máme už jenom pět minut a pod, poněvadž chci dát ještě slovo <clears throat> zpravodajům, takže hm, Prosím, zkraťte to. Pokusím se. Pokud jde o reporting a transparentnost, zde bych řekl ano, můžeme dělat reporting, pokud máme informace. A ty informace musíme mít od eh, členských států a těch příslušných prováděcích orgánů. Spolu se návrhem rozpočtu každý rok předkládáme 2800 stran informací. A ty mm, a s, eh, Eh, a plus ještě 450 eh, stránek za komunitární agentury. Já tedy eh, bych velice rád tedy toto mm, zde zdůraznil, abychom zredukovali na minimum tu dokumentaci, která doprovází návrh rozpočtu a tak dále. Samozřejmě zjednodušení, to je hlavní téma, hlavní cíl. <clears throat> A ta hlavně musí se vztahovat na ty příjemce, ale také i pro instituce. My teď eh, jsme v situaci, kdy eh, správní výdaje se omezují a víme, že jediný převod znamená 30 dní práce. Člověko dní, tedy 30 člověko dní. A, eh, a takže vidíte, že všechny ty požadavky o převody mají obrovský dopad na lidské zdroje, na administrativu. A pane předsedo, já tím skončím. Ano, určitě mám spoustu dalších věcí v hlavě, ale již tak děkuji, že jste mi dali slovo. Děkuji. Každopádně samozřejmě <clears throat> naše společná práce nekončí tímto. Inge chce uzavřít a zareagovat. Ano, děkuji. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se přihlásili. Začnu kolegou Mulderem. Samozřejmě už dlouho existují srovnávací dokumenty, my jsme u nich začali. Celou řadu dokumentů jsme vypracovali sami a dali je přímo k dispozici na webových stránkách, protože si přejeme, aby bylo vysledovatelné, co zde děláme a proč to děláme. Také vidím u mnohých, že opak rozpor mezi tím, jaké informace se žádají od členských států a jaké informace se čl- žádají od komise. My jsme zde před novou fází externalizace financí a my tomu nemůžeme zabránit, jak řekla kolegyně Triple, ale my chceme prostě vědět, co se děje a kdo dané kroky podniká. Domníváme se, že je rozdíl mezi tím, zda implementuje peníze banka anebo nevládní organizace. Proto bychom rádi předem věděli, proč eh, bylo rozhodnuto tak, jak se rozhoduje, nebo, nebo proč nebylo rozhodnuto jinak, protože podle nás je to i politická věc. Zjednodušení, to je ústřední téma. Čím je finanční nařízení relevantní? Máme celou řadu rozporuplných eh, úprav a to vytváří komise a my také z části. Tak jaký vliv mají naše dva parlamentní výboru na právní základ specializovaných finančních programů? Žádný. Jediné, co máme k dispozici, je finanční nařízení. A skoro se kloním k tomu říci, tak odstraňme finanční nařízení, uděláme všechno ve specializovaných fondech, pak bude vše v pořádku, ale tak to není. Vy ostatně akty prostě neprovádí to zjednodušení, nesledují finanční nařízení. A proto máme ty problémy s fondy například v oblasti vědy a výzkumu. I když si skutečně vyvíjíme velké úsilí. A také spolu s kolegyní Cavalio vidíme, že v eh, oblasti ITER je snad změna. Je to také otázka rámcových programů pro vědu a výzkum, které prostě nesledovaly finanční nařízení. Bývalý francouzský komisař protlačil to pravidla proti naší vůli. My jsme se tomu velice bránili. Potom aktiv přenesené pravomoci. Zde eh, my sledujeme Eh, tu zprávu SAJA a také následujeme stanovisko naší právní služby, takže to je eh, klasický postup. Měli bychom navrhnout, jak zacházet s aktiv přenesené pravomoci a chceme poukázat na singulární charakter finančního nařízení. V článku 290 se hovoří o tom, že non-essentials parts, to je jediné, co mohou delegované akty upravit. Ale když se podíváme na prováděcí pravidla, tak e, jsou tam upravovány také esenciální součásti. A my jsme se pokusili ve spolupráci s komisí je identifikovat a přenést je do finančního nařízení. Takže nejde o to, že by zde se vydali dvě instituce svojí vlastní cestou a každý se dělal, co chce. My jsme diskutovali s celou řadou lidí, co se má udělat. Protože jsou to zásadní věci, no, celá řada věcí je zásadní, tak ty se snažíme posunout do finančního nařízení. Prováděcí pravidla, to už mohla komise změnit dříve, když žádá flexibilitu, ale ona tak neučinila. Jediné, co změnila, bylo finanční nařízení, takže není tomu tak, že by komise si nárokovala dosud aktivně flexibilitu ale snaží se nám omezit naše práva, ale my jsme přece získali více práv díky Lisabonu, tak musíme tato práva nyní využít. A neměli bychom se bát informací, podle mého názoru. Výbor pro rozpočtovou kontrolu, ten zatím vždycky vytvářel dobré dokumenty spolu s pracovními dokumenty, ale my jsme říkali, pokud možno, měly by být identifikovatelné jednotlivé eh, rozpočtové operace, aby se neřeklo, že Ázie dostane 80 milionů a pak se musíte x lidí ptát, na co je přesně dostanou. My bychom si prostě přáli nějaký detailnější rozpad o něch 80 milionů, pokud možno. Říkám tady, pokud možno, v této věci také vytvoříme pozměňovací návrh, ale ve výboru pro rozpočtovou kontrolu tam nejsou žádné kompilované dokumenty, tam je třeba se na všechno ptát, všechno si samostatně sestavit. A proto jsme se pokusili schrnout vše, co se stejně děje také v rámci postupu absolutoria, abychom měli skompilované informace, které stejně komise Eh, musí vytvořit, ale my je pak dostaneme tak tři dny před slyšením komisaře. Není to nic nového, ono se to už děje, ale neděje se to zatím systematicky. A to je právě cíl těch našich návrhů, aby se to systematizovalo. Děkujeme všem kolegyním a kolegům za účast eh, v dané diskusi. Paní kolegyně Trupl, my chceme vědět, kdo provádí nepřímý management. Nechceme tomu nějak zabraňovat ani u finančních nástrojů, jenom u finanční nástrojů chceme zahrnout Evropskou investiční banku a ne soukromé banky, protože se bojíme, že pak ztratíme přehled. Eh, soukromé banky, které jsou z části soukromo veřejného charakteru, to je v pořádku, ale u těch soukromých bank už jsem se ve finanční krizi poučila a byla bych ráda, kdybych nebyla jediná, kdo se poučil. Nejsme spokojeni s tím, co jsme předložili v souvislosti s časovým plánem absolutoria, ale ať jsme k tomu přistupovali jakkoliv, získali jsme jenom jeden měsíc navíc a už to Evropský účetní dvůr výrazně napadá. Takže prosím vás, kdo si přeje zkrát ten měsíc, tak eh, mus, kdo, kdo chce ten měsíc, tak musí schválit sedm pozměňovacích návrhů, kdo to nechce, tak je musí všech sedm zamítnout. My si myslíme, že ten jeden měsíc by možný byl, ale možná, že se někdo najde, kdo nalezne ještě lepší řešení. Děkuji. Bon. Merci beaucoup. Je remercie. Děkuji. Děkuji zpravodajům, děkuji všem, kteří si vzali slovo, děkuji komisi. Lépe jsme, myslím, pochopili takto eh, co e, každého z nás zneklidňuje a pochopili jsme i kroky zpravodajů. Pokud jde o pokračování v této věci, připomínám, že pracovní skupina, společná pracovní skupina pod vedením našich dvou spolu zpravodajů se sejde od, 13, od 13 do 15 hodin dnes odpoledne a zítra od 12.45 eh, potom do 14 mm, hodin a mm, také i mm, výbor ITRE předloží stanovisko a eh, i eh, výbor REGI bude jednat. Potom 8. června se opět sejde společně pracovní skupina a deadline, termín pro pozměňovací návrhy je 9. červen v 10 hodin. Děkuji, pane předsedo, a teď navrhuji, abychom ukončili schůzi, abychom oba tady rozhodli z tribuny, že uzavřeme jednání. Děkuji.